warm Milí kolegové, všechny vítám na našem odpoledním zasedání. Bodem 7 našeho dnešního programu je stav trojstranných jednání. Nejprve nařízení zaměřené proti mučení po třetím kole třístranných jednání, která, které proběhlo v květnu, jsme dohodli politické, dosáhli politické dohody s radou, což byl důležitý krok při zlepšování kontroly vývozu nebo režimu kontroly vývozu zboží, které by mohlo být použito při mučení a výkonu trestu smrti. To znamená že se snažíme, aby obchod na celém světě byl založen na hodnotách a přispěli jsme k tomu dalším důležitým krokem. Domnívám se, že to je velký úspěch a že je to spjato se skvělou prací naší eh, paní zpravodajky Marie Kešáke, které tímto blahopřeji. Možná, že Maritě by k tomu chtěla něco vyjádřit, že by se chtěla vyslovit k tomuto velkému úspěchu. Ano, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve řekla, že nepochybně to byla týmová zásluha. Když hovořím o týmu, tak myslím celý Evropský parlament, ale především myslím stínové zpravodaje a všechny ty, kteří eh, do toho byli tak těsně zapojeni, kdo předkládali eh, svoje návrhy. Je to jedno z mála témat, kdy jsme tedy měli již na počátku v eh, parlamentu většinu a to tedy byl dobrý výchozí bod pro vyjednávání s radou a s komisí. Brzy jsme pochopili, že, jsme to, že to bylo potřeba, protože byť eh, zákaz obchodu se, s produkty, které by mohly být použity pro mučení a trest smrti se zdá být jednoznačný. Ze strany rady tu nebyla jednoznačná aktivita. To znamená, že první kolo trojstranných jednání nebylo úplně úspěšné, druhé kolo bylo poměrně výbušné, ale potom se dostavil obrat, dosáhli jsme obrotu a rada pochopila, co je potřeba a Možná, že se také cítila trochu pod časovým tlakem, protože jinak by museli vysvětlovat, proč tedy nepřijali konkrétní opatření. Samozřejmě, že byla, bylo potřeba dosáhnout kompromisu. Eh, bylo to nutné, jako vždy v demokracii. Navzdory eh, potřebě eh, kompromisu se nám podařilo tam vtělit ty nejdůležitější body, o které Evropský parlament stál. Podařilo se nám dále pracovat na určitých klíčových otázkách. Možná, že nemá smysl, abych se pouštila do detailů kvůli kolegům, kteří eh, se tomu nevěnovali. To znamená, že já, pane předsedo, spíše skončím v tuto chvíli a eh, zopakuji, že se nám podařilo dosáhnout úspěchu mm, a tím jsme tedy podpořili hodnoty lidská práva, což je výsledek, na který můžeme být pišní a který tedy můžeme uh, představit našim občanům, protože to bude jednoznačná změna v životě lidí i ve zbytku světa nebo eh, ve třetích zemích, protože nebudou eh, v důsledku tohoto zákazu čelit mučení. Děkuji, Maritě. Ano, je pravda, že to nepochybně přinese velký prospěch mnoha lidem. Jsou tu nějaké další komentáře od stínových zpravodajů? Irma, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Ráda bych po- poděkovala paní zpravodajce za skvělou práci, protože dobře zas- eh, se zastávala stanoviska Evropského parlamentu, ale nebylo to vůbec jednoduché. Paní kolegyně to eh, dělala velmi dobře, odvedla dobrou práci a dobře jsme pracovali i v týmu. Ráda bych poblahopřála i panu předsedovi Langemu, protože i pan předseda se velmi angažoval za Evropský parlament. Pokud jde o follow-up nového nařízení, podíleli se na tom i nevládní organizace, ať už Amnesty International nebo další, což je také velmi dobré a proto se domnívám, že bychom měli být spokojeni. Je to velký krok, který se Evropské unii podařil Občas se objevují pokusy nějak bagatelizovat a degradovat to, co se v Evropské unii děje, co Evropská unie dělá, ale já si myslím, že tohle je dobrý příklad toho, že tomu tak není, protože díky tomuto úspěchu budeme schopni bojovat proti mučení a jsme tedy pionýrem a předvojem v boji proti mučení a e, trestu smrti. Proto musíme být tedy s naší prací spokojeni. Účastnili se toho vši, všechny frakce, všechny frakce se podílely na tom usnesení, které jsme jako Evropský parlament schválili a Eh, doufám, že se to tedy vyplatilo. Děkuji, pan Ficas. Děkuji, pane předsedo. I já jsem chtěl poděkovat paní zpravodajce, protože eh, mi bylo potěšením s ní spolupracovat. Je to téma, které je velmi důležité pro nás, pro stínové zpravodaje. Byla ta spolupráce výtečná. Již zaznělo, že právě jednota frakcí byla stěžejní i vy jste to podpořil, pan předsedo, což bylo také důležité a díky tomu se nám podařilo ovlivnit komisi. Kromě toho bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat za spolupráci eh, některých nevládních organizací. Já jsem spolupracoval s jednou britskou nevládní organizací Retrieve a musím říci, že i to má velký význam protože existují výrobky, které se používají a u kterých jde o lidský život. To znamená, že musíme postupovat velmi obezřetně. Mm, takovéto výrobky nesmí být používány k výkonu trestu smrti nebo k mučení. Tato dohoda bude i precedentem pro další mezinárodní dohody. Musíme postupovat s velkou opatrností, když uzavíráme dohody s lidmi, kde se eh, například provádí mučení legálně a kde platí určité tresty. To znamená, že toto je zásadní krok. Musíme být tedy obezřetní a do mezinárodních obchodních dohod zabudovávat i určité e, záruky nebo doložky nebo pojistky. Děkuji. Děkuji. Další kroky Eh, budou, eh, doufejme, doufejme schválení ze strany rady 30. Eh, června a pokud to schválí, tak potom také výsledek zasedání trialogu bude řešen na dalším zasedání našeho výboru. Doufáme, že to bude 14. července a potom to budeme moci předat na plenární zasedání. To je skvělé. Další eh, probíhající eh, trialog je trialog o krvavých minerálech 11. Eh, května. A v duchu spolupráce usilujeme o kompromis A pokud o ty klíčové e, věci, tak jsme byli velmi blízko, ale bohužel ne tak blízko, abychom se mohli shodnout na všem. A tento večer budeme mít poslední nebo další trialog, kde se budeme snažit vyvinout poslední úsilí e, Opět jde tedy o legislativu, která souvisí eh, tedy s hodnotou a slovo má náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já samozřejmě sdívím váš optimismus, když říkáte, že je to poslední trialog tento večer a já doufám, že to tak opravdu bude, že bude poslední abychom, a že se dopracujeme k dohodě. Samozřejmě, že pak tam bude ještě spoustu technické práce na textu, takže to pravděpodobně přejde na slovenské předsednictví. Eh, já si ovšem myslím, že většinu hm, zvládneme dnešní večer. Je tam pár věcí, které bych chtěl přečíst, věcí ke kompromisu dnešního večera. Jednak za prvé, že nařízení by se měly zaměřit zejména eh, na soulad s pokyny OECD, pak tam máme režimy náležité péče ze strany eh, průmyslu, to je takový centrální prvek našeho nařízení. Dále myšlenka závazné due diligence eh, pro celý hodnotový řetězec s určitým prahem Eh, takže ne každý, je tam určitý práh, to znamená, že ne každý by eh, podléhal eh, všem těm principům due diligence a potom ehm, pak jsou tam další věci důležité pro průmysl, aby měl průmysl jasnou představu o tom, co musí udělat a co nemusí nebo nemá. A samozřejmě tam chceme mít velmi silnou revizní doložku. To je velmi důležitý prvek, protože po několika letech efektivního fungování nařízení bychom měli mít možnost zhodnotit úsilí, jak to eh, vlastně eh, působí v praxi a eh, v průmyslu. A já doufám, že se nám podaří tyto věci dohodnout dnes večer, dopracovat se k dohodě a že tu celou záležitost budeme schopni uzavřít a pracovat na efektivní legislativě. Děkuji, Maritě. Děkuji, stručně se k tomu vyjádřím, protože tato věc byla mnohem obtížnější než ta, na kterou jsem před chvílí upozorňovala. Zdá se mi, a chtěla bych se na to zeptat zpravodaje, ehm, vy jste plný důvěry, že No, to tady dohodneme, ale to v podstatě eh, je, je, je to totožné s tím, co se odhlasovalo na výboru INTA. Je to tak, eh, nebo je to jinak? Potom druhá otázka. Mělo by smysl, nevím, jestli v tuto chvíli to asi ne, eh, Zdá se mi, že ti, kteří na to mají nejsilnější názory, tady nejsou, ale možná by se mělo zohlednit hlasování v Evropském parlamentu, do jaké míry nás to tedy nastaví, nastavilo vždy to hlasování do silné nebo slabé pozice oproti rady, že bychom to měli zhodnotit a poučit se z toho do budoucnosti. Nejprve pokud jde o výsledky, taky výboru pro mezinárodní obchod. My teď vlastně máme silnější text než text eh, výboru pro mezinárodní obchod. My jsme hlasovali pro zcela dobrovolný přístup s velmi slabou většinou, ale byl to tento eh, dobrovolný přístup, který jsme doporučili plenárnímu zasedání parlamentu a teď pracujeme na nařízení, které je závazné eh, pro upstream podniky. Eh, od eh, těžby až do eh, tavících závodů. Tam máme závazné postupy due diligence a došlo tady k různým změnám. Například se tam postupně objevoval návrh, který vycházel právě i z výboru pro mezinárodní obchod, že budeme řešit režimy due diligence průmyslu že by vlastně to mělo být centrálním prvkem eh, těch pravidel. A to vyplynulo z diskuze eh, v trialozích postupně a eh, to zaměření na malé a střední podniky a naše snaha, abychom neměli příliš velké administrativní břemeno, to se tam také objevilo. Byl tam například ten návrh, abychom tam měli určitou prahovou hodnotu a to bude odlišné od všech těch sazeb, které jsou v příloze. Nemůže to být samozřejmě stejný práh pro všechny eh, produkty, různé produkty, ale bude tam nějaký práh, prahová hodnota, která zajistí, že bude pokryto asi 95 všech dovozů a zároveň nebudeme uvalovat moc velké administrativní břemeno na malé podniky. Pokud jde o hlasování v parlamentu, myslím si, že odpověď na vaši otázku bude možná teprve, až eh, zjistíme, co se stane dnes večer. Pokud uspějeme, tak to bude znamenat, že Evropský parlament odvedl dobrou práci a eh, když měl velké očekávání a potom přistoupil na určitou flexibilitu, Ovšem v tuto chvíli je tady ještě určitá vzdálenost mezi členskými státy, předsedou rady, předsednictvím rady samozřejmě a očekáváním Evropského parlamentu, takže my musíme ukázat určitou flexibilitu. Ovšem členské státy musí zároveň také zvýšit míru akceptance nebo zodpovědnosti vůči tomuto nařízení. Děkuji. Pan Winkler a Uvidíme tady, co se stane dnes večer. Pře? Teď tedy si podíváme na bod 8 ad hoc delegace do Soulu. Byla to tedy delegace do Jižní Koreje, která se konala mezi 17. a 19. květnem. Já jsem měla tu čest vést tuto delegaci. Byla to velice úspěšná cesta. Cílem naší delegace bylo hovořit o zkušenostech, e, o obchodní smlouvě s Jižní Koreou, která vlastně už pět let je účinná. A také jsme hovořili o tom, jak to dále zlepšovat, jak tedy dále rozvíjet a prohlubovat to fungování této dohody. Mm, byla tam delegace, kde byly zastoupení členové různých frakcí a různých e, zemí a byl tam také i předseda delegace pro vztahy s Koreou. Setkali jsme se s mnoha vysoce postavenými politiky, také s ministrem zemědělství. Na to si pamatuji velice dobře, protože jsme spolu hovořili o geografickém označení, týkalo se to brambor, pak také tam eh, byli eh, náměstek ministra financí, eh, pardon, eh, zahraničních věcí a také zástupci Národního schromáždění, zástupci z průmyslu, zejména automobilového průmyslu, byli tam zástupci firmy Samsung, také zástupci odborů, byli tam i zástupci různých národních poradenských subjektů, také tam vlastně byli i velvyslanci, protože občas je to tak, byl tam tedy také velvyslanec USA, protože někdy je to eh, spojené i s vývojem v USA. Také tam proběhly různé akademické diskuse, které se týkaly oblastí obchodních vztahů mezi Evropskou unii a Jižní Koreou. Celá ta delegace měla velice dobré výsledky, činili jsme si dobrý, udělali jsme si dobrý obrázek o celé situaci. Také jsme chtěli navštívit jednu firmu, ale od února byla zavřená. Navštívili jsme tady pouze část té, bývalé té demilitarizované zóně a byli jsme informováni nebo vlastně připomínalo nám to tu situaci mezi eh, před rokem 1989 mezi východním a západním Německem. Takže hovořili jsme tedy zejména o té obchodní dohodě a z těch diskusí mám dojem, že to provádění není úplně dobře monitorováno a zejména třeba práva pracovníků, to je téma, které není úplně ještě dobře um, monitorováno. Mm, z korejské strany zaznělo, že by chtěli také, aby tam byla určitá část o investicích, protože zatím v té stávající dohodě není žádná e, část, která by se věnovala investiční politice. No a pak tam ještě byly nějaké drobné záležitosti, které bychom chtěli třeba pozměnit. Například že Eh, ta dohoda by se stahovala pouze na výrobky, které jsou přímo dovážené, protože někde je to tak, že vlastně eh, třeba ty výrobky eh, se dostávají mm, na té cestě třeba přes Singapur, takže je důležité i toto tam vzít v úvahu. Pak tam ještě byla otázka strojírenství. I na to by se pak měla vztahovat ta dohoda. To byly tedy také jsme vypracovali zprávu, písemnou zprávu. Máme také zde ještě pana stáleho zpravodaje, pan syn, který možná vám k tomu řekne své další komentáře. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl velice poděkovat za uspořádání této delegace. Mm, celá ta organizace byla výborná. Rovněž bych chtěl poděkovat panu předsedovi, že naší delegaci vynikajícím způsobem řídil. Rovněž bych rád vyjádřil díky na sekretariátu, poradcům a všem dalším pracovníkům, kteří nám pomáhali. Celá ta delegace byla velice dobře připravená nejenom na té technické, po té technické stránce, ale i ten program celé delegace byl dobře připravený, všechno bylo opravdu dobře připraveno a naši partneři mm, byli také mm, pečlivě vybráni. Já bych chtěl říci, nebo přál bych si, aby ty delegace byly vždy takto dobře připravené, a také bychom měli vědět vlastně, jaký, jaký je dopad rozhodnutí, která jsou učiněna zde v Bruselu. Co se týče té dohody o volném obchodu, tak mě překvapilo, mm, mě trochu překvapil ten přístup našich korejských partnerů, protože někdy, někdy ty názory, které představovali nebo které prezentovali, nebyly vlastně stejné, jako mm, byly názory, které prezentovali zde v Bruselu. Takže um, v Jižní Koreji eh, reagovali jinak než v Bruselu. Mm, v Bruselu někde reagovali jaksi radikálně nebo kriticky, ale v Jižní Koreji reagovali tak, že jsou velice rádi, že ta dohoda se uplatňuje. Takže mm, mě tedy překvapil ten rozdíl v tom, co naši um, korejští partneři říkají na těch zkuskách zde v Bruselu a co říkali na té domácí půdě. Také jsem velice rád, že jsme se setkali se všemi těmi skupinami, se všemi zúčastněnými stranami, se všemi, kdo jsou zapojeni do provádění této dohody o volném obchodu. Pan předseda už vlastně zmiňoval ty jednotlivé skupiny. Setkali jsme se rovněž s příslušnými ministry, kteří odpovídají za průmysl, obchod, zemědělství, lesnictví a tak dále, mm, se všemi našimi relevantními protějšky. Rovněž jsme se setkali i se zástupci odvětvích průmyslových. No a bylo také zajímavé e, setkat se i se zástupcem evropských podnikatelů, kteří působí v Jižní Koreji a který také pracuje na prohloubení vztahů, ekonomických vztahů s Jižní Koreou. Protože pokud bychom působili výhradně z Bruselu, tak by bylo dost těžké mm, znát pak třeba názory nevládních organizací nebo odborů, protože oni těžko mohou eh, se účastnit těch schůzí zde v Bruselu. Ale díky uspořádání této delegace jsme se s nimi mohli sejít, což byla jakási prémie navíc. A to, co nám říkali i zástupci odborů a nevládních organizací bychom měli zohlednit i v těch textech, to znamená ty návrhy úprav, které se týkají pracovně právních vztahů, pracovního práva, nevládních organizací, zaměstnanců, odborů a tak dále. E, mohu upřímně říci, že mám radost z té dohody a mm, těší mě i způsob, jakým ta dohoda je prováděna. Mm, nejde pouze o statistiku. Když, když chcete dobře rozumět statistice, musíte mít určitou erudici, abyste tu statistiku dokázali vyložit. A ukazuje se, že je tady opravdu e, vzájemný příznivý dopad. E, můžeme se pak zamýšlet nad tím, zda je to opravdu pouze dopad e, té mm, dohody o volném obchodu, nebo ta, jsou tam i další okolnosti, třeba i další okolnosti trhu, toho, jak to vypadá na těch trzích. Závěrem už bych pouze chtěla říci, že makroekonomická data jsou povzbuzující. A když jsem hovořil s těmi zúčastněnými stranami, tak i tam mohu říci, že vlastně um, oni jsou optimističtí a myslím, že obě obě strany mohou mít eh, z těch výsledků radost, ale samozřejmě mohli bychom usilovat ještě o zlepšení situace, posílení práv eh, zaměstnanců, občanské společnosti. Ale na druhé straně také je důležité usilovat o rovné podmínky na trhu a o spravedlivé fungování. To jsou tedy takové aspekty, které musí být dále posilovány práva pracujících, zapojení občanské společnosti. To jsou rovněž věci, které zatím zdaleka nejsou dokonalé a panují tam ještě různé otazníky. No a co se týče mm, dalších eh, odhadů budoucích vztahů, eh, našich očekávání eh, mm, ohledně vztahů mezi EU a Jižní Koreou, Naši partneři stále hovoří o tom, že je třeba tu, tu dohodu ještě eh, upravit, aby lépe chránila investice. Toto téma je nutné nastolit, ale zdaleka to nebude jednoduché, protože nyní v Evropské unii hm, jsme uprostřed redefinování našeho přístupu k těm různým systémům ochrany investorů. Hm, jednáme o tedy řešení sporů mezi investory a tak dále. Pak tam jsou ještě ty sociální otázky, to všechno musíme brát v úvahu. Závěrem bych vám ještě chtěl připomenout, že máte tedy písemnou zprávu k dispozici. No a nakonec vás ještě informuji o tom, co plánujeme v následujících měsících, tedy v té blízké budoucnosti. Pokud pan předseda nebo další kolegové, tak eh, máte ještě nějaké návrhy, tak samozřejmě nás můžete ještě Eh, dát nám nějaké návrhy. 13. a 14. července proběhne výměna mm, námětů v tomto výboru. Potom v říjnu 12. a 13. října budeme projednávat zprávu, která bude předložena zde ve výboru, že tuto zprávu projednáme. Následovat bude hlasování to by mělo být 28. a 29. 11. zde ve výboru INTA a nakonec nás čeká poslední fáze plenárka 12. až 15. prosince. Pokud mm, No a pokud by se to nepodařilo udělat to do prosince, tak bychom to ještě přesunuli na leden 2017. Ano, děkuji, říká pan předseda, děkuji za ten, tuto komplexní zprávu a děkuji vám také i za vaši práci na této zprávě, která mm, hodnotí fungování té dohody. Pan Šuster a pan Butna se k tomu ještě chtějí vyjádřit, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl zmínit některé body, které tu už v podstatě zazněly. Nejprve práva zaměstnanců. Já si myslím, že tady to musíme prosazovat mnohem více než, mini, než v minulosti. Ž, eh, musíme se zasazovat o to, aby se eh, některé věci zkrátka neděly. A objevují se informace, které eh, musíme prověřit. Jde o to, že při členové odborů jsou zatýkáni, to bych musel být také začen. Eh, pokud je to důvod, eh, proč jsou lidé zatýkáni a pokud je členům odborů eh, pohroženo, pohrozeno vězením, tak bychom se proti tomu měli vyslovit. A to i v této zprávě. Druhá věc, ke které jsem se chtěl vysvětlit, je ochrana investic. Mně se líbí to, že e, Jižní Korea chce ochranu investic, která podle našeho názoru e, někdy může být úplně absurdní mm, stará dohoda z Belgií je někdy využívána k tomu, že jsou předkládány žaloby, eh, které se snaží o změnu eh, zákona, což nemá být eh, smysl té věci. To znamená, že si umím představit, že o tom budeme jednat, byť Korejci zatím nemají nový názor na nový soudní systém, ale snad to a bude alespoň výchozí bod pro eh, konstruktivní diskuzi. Ano, děkuji. Pokud si pamatuji, tak Jižní Korea má 22 bilaterálních investičních dohod se členy EU. To znamená, že eh, bude poměrně náročné celý ten systém vylepšit. A nyní pan Buchner, prosím. Ano, děkuji. Většina věcí to už zazněla. I já jsem měl radost z toho, že z hlediska obchodu ta dohoda doposud přinesla dobré výsledky. Chtěl jsem doplnit ještě jednu věc, a sice eh, situaci těch hostujících pracovníků v Koreji. Bylo řečeno, že pracovní právo v Koreji zdaleka neodpovídá našim pracovně právním podmínkám a ti hostující pracovníci jsou na tom ještě hůř Mohli bychom hovořit o gastarbeiterech, ale nutno říci, že mají mnohem menší práva než evropští gastarbeitři. Musí v podstatě platit za to, že se do Koreji vůbec dostanou, že je tam někdo doveze. Při vstupu na korejskou půdu jim je odebrán cestovní pas. Tyto osoby nemohou změnit zaměstnavatele, často jsou zneužívány většinou v zemědělství, musí stříkat eh, toxickými postřiky a pokud jsou nemocní, tak nedostávají žádné plnění od zdravotní pojišťovny. Pro nás je to záležitost velmi důležitá, protože dohoda o volném obchodu eh, by měla eh, nebo Eh, umožňuje, aby se eh, obchodovalo právě s výrobky, které vznikají za takovýchto podmínek. To znamená, že tady musíme něco změnit, pokud chceme prosazovat standardy, které neustále chválíme. Děkuji. Takže. Děkuji a tím tedy tento bod uzavřeme a dostáváme se k dalšímu bodu, to je bod číslo 9. Delegace na 11. zasedání eh, parlamentní konference VTO v Ženevě eh, pondělí a úterý tohoto týdne. Já se domnívám, že letos byla ta konference o něco živější než v minulých letech. Mám pocit, že poslanci z jiných partnerských zemí VTO byli aktivnější, více se zapojovali do diskuzí. Nebylo to tak, že by pouze přečetli připravené projevy, které jim víceméně zadali vlády, ale skutečně do toho vnášeli kus sebe sama, což bylo velmi příjemné. Diskutovali jsme s se zástupcem generálního tajemníka VTO. Diskutovali jsme o budoucnosti VTO na základě e, našich intervencí a intervencí pana Rubika a Šolce. Díky tomu se nám podařilo formulovat vlastní cíle pro období po Nairobi a domnívám se, že se nám podařilo přijmout poměrně eh, významný závěrečný dokument. Už jste ho rozdali? Pokud ne, tak ho brzy rozdáme. V každém případě je v tom dokumentu jasně konstatováno, že parlament sehraje důležitou roli v jednáních o období po Nairobi a o příslušné strategii. Kromě toho je zřejmé, že musí dojít k určitým reformám procesu vyjednávání. Je jasné, že musíme pečlivě sledovat eh, vztahy mezi eh, rámcem VTO a bilaterálními dohodami. To znamená, že jsme s výsledkem konference spokojeni. A především jsem spokojen s tím, že poprvé eh, v historii parlamentních konferencí, možná vůbec v historii VTO, se podařilo zorganizovat zvláštní fórum na téma gender a trade. Vedl eh, Vedl ho náš kolega Rodriguez. Bylo to velmi zajímavé, protože tam byli kolegové z Indonésie, z Malajzie a z dalších mezinárodních organizací. A podařilo se nám tedy zaměřit na zvla, zvlášť na aspekt genderu v obchodních jednáních. To tedy bylo velmi příjemné, velmi podnětné a také se to odrazilo v závěrečném dokumentu. Stručně tedy k, této konferenci dostanete ještě výsledný závěrečný dokument. V tuto chvíli se vás ptám, jestli se k tomu chcete eh, vyjádřit. Pan Rybich, prosím. Ano, dovolte mi, abych nejprve co nejsrdečněji poděkoval, protože se domnívám, že to, ta naše aktivita Evropského parlamentu kterou jsme vyvíjeli společně s dalšími mezinárodními organizacemi, konečně přinesla výsledky. Eh, byli tam zastoupeni poslanci takřka ze všech zemí a je zřejmé, že zájem o obchod roste a do budoucna budeme potřebovat rámcové podmínky, které musí být multilaterální. Dvě otázky pro mě jsou zvlášť aktuální, to znamená za prvé Brexit, jaké dopady by měl Brexit na VTO. Myslím si, že to je nesmírně zajímavá věc, jaký model by si potom Velká Británie vybrala. A druhá otázka je uprchlická krize. Jak to vypadá s vývojem ve VTO? Domnívám se, že obě témata eh, byla v té diskuzi velmi zajímavě probírána. Pan předseda bohužel nehovoří do mikrofonu. Dobře, a tím se dostáváme k bodu číslo 10. Je to dohoda mezi EU a Čínou, pokud jde o e, ústupky nebo kompenzace e, v souvislosti s přistoupením Chorvatské republiky. Spravodajem je pan Winkler, to znamená, že já mu hned předávám slovo. A Daniel Kaspary bude muset počkat. Ano, děkuji, děkuji vám, pane předsedo, milí kolegové. Přistoupením Chorvatské republiky do Evropské unie se rozšířila celní unie. To znamená, že podle pravidel Světové obchodní organizace musela Evropská unie zahájit jednání se členy VTO. Bylo to potřeba, abychom se eh, domluvili na kompenzacích, na přizpůsobení, na vyrovnání. Toto vyrovnání je nutné, jestliže výsledné přijetí vnějšího celního tarifu EU je zvýšení cel nad úroveň, ke které se přisto- vystupující země u VTO eh, zavázala. Dne 15. července 2013 zmocnila Rada komise k zahájení jednání. Eh, komise navrhla Radě, aby pops, eh, mm, podepsala dohodu s Čínskou lidovou republikou ve, firmě, ve formě výměny dopisů. Souběžně s tím radě rovněž předkládá samostatný návrh týkající se uzavření této dohody. Výsledky dohody, pokud jde o průmyslové produkty, se musí začlenit do přílohy 1 nařízení eh, o celní a statistické nomenklatuře. Týká se to klimatizačních zařízení a pokud jde o zemědělství, tak dojde, o, dojde k nárůstu kvot a komise k tomu přijme prodávat, eh, pro, eh, váděcí nařízení. Týká se to česneku a hub. Článek 14 eh, GATT hovoří o tom, že Čína tím pádem dostala svým právům a na základě dohody kterou předkládám Evropskému parlamentu ke schválení, bychom měli tento režim doporučit, schválit. Výbor pro zahraniční věci poskytl své stanovisko, které je pozitivní, to znamená, že i já doporučuji našemu výboru a následně plenárnímu zasedání, aby parlament k tomu poskytl svůj souhlas. Svoje doporučení jsem tedy formuloval v tomto smyslu. Děkuji a nyní tedy předávám slovo stínovým zpravodajům, nejprve Alessia. Technik. Děkuji, mám na, eh, na eh, tuto poznámku. Je to technická záležitost, proto k tomu nemám žádné zvláštní eh, připomínky. My také zdůrazňujeme pouze to, že s tím souhlasíme. Nemá. A to stejné platí i pro mě. Skvěle, pan Lambsdorff tady není, slovo má pan Büchner. Já si myslím, že toto by nemělo působit žádné problémy, měli bychom souhlasit. Nikdo další se o slovo nepřihlásil, takže dávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem pouze poděkovat zpravodaji za práci na této věci a chtěl bych zdůraznit, že to je důležitý eh, první eh, krok v vlastně upravování programu po přistoupení nebo toho režimu po přistoupení Chorvatska do EU a další budou asi následovat. Chtěl bych vás informovat, že pan Brok z výboru AFED mi zaslal dopis, ve kterém vyjadřuje, že je velmi spokojen, že může vyjádřit svůj souhlas s touto dohodou. Pane Winklere, chcete k tomu něco? Já chtěl bych pouze poděkovat za podporu stínových zpravodajů. Děkuji. Závěrečná lhůta je pátek 17. Eh, června v 6 hodin. Bod 11. Budoucnost vztahu zemí AKT a EU po roce 2010. Dohoda z Kotonu eh, vyprší, takže co? výbor 9 eh, Tady dělá zprávu, zprávu dělá výbor INI, my k tomu máme stanovisko. Silva, Pedro Silva Pereira je zpravodajem, ten tady není, ale nahradí ho David Martin. Pedro is in... Ano, děkuji. Pedro se účastní smíšeného parlamentního schromáždění se zeměmi AKT, takže já přečtu sdělení, které hm, připravil. Posílení Dohoda o posílení vztahu se zeměmi AKT je důležitá, musíme ji dále chránit. Obchod je jeden ze tří pilířů, který se řídí eh, postup z kotonu, proces kotonu. A Eh, měli bychom se tím řídit i pro další dohody, eh, které budou potom období po dohodě z Kotonu. Také jsem, se mohl, eh, jsem mohl mít výměnu názorů se zástupci frakcí o tom obsahu textu. Byla to velice důležitá výměna a užitečná výměna. A budeme tedy o tom hovořit i dnes. Vztahy s AKT jdou až do roku 2075 od roku 2000 se tyto vztahy řídí dohodou z Kotonu, která e, v roce 2020, 29. února vyprší. Teď se očekává vyhodnocení fungování dohody z Kotonu. E, zjistí se, do jaké míry ta dohoda splnila očekávání, poučíme se z ní a také navrhneme doporučení pro budoucnost. To hodnocení bude velice důležitou součástí právě na přípravu na to období po dohodě s Kotonu. Ještě než se budu vsta- než, než pohovořím o té obchodní části, tak bych chtěla říci ještě, jak se na to dívají samotné země AKT. Klíčová diskuse Eh, bude dnes večer na tom smíšeném schromáštění a týká se to právě budoucnosti v těch vztahů mezi Evropskou unii a zeměmi AKT po vypršení podhodě z Kotonu. Nedávno se konal eh, na Papue Nové Gvineje summit eh, se zeměmi AKT, kde také zpráva o budoucnosti, o budoucích vyhlídkách těchto vztahů a bylo tam také komuniké o partnerství mezi zeměmi EU a AKT po roce 2020. Co se týče obchodních a ekonomických aspektů vztahu těchto zemí, bych chtěla zdůraznit, že Evropská unie je pro země AKT hlavním obchodním partnerem a musíme si také uvědomit, že industrializace a diversifikace zemí AKT zatím zůstává nízká a um, jak uh, víte, tak obchodní režim byl přeskoumán, aby byl v souladu s pravidly Světové obchodní organizace Vývoz eh, ze zemí AKT do EU probíhá podle různých systémů. Máme zde EP, dohody EPA, pak také třeba dohoda vše, kromě zbraní. Eh, také je tam dohoda, která je zaměřena na nejméně rozvinuté země a také generalizovaný všeobecný systém celních preferencí, to je zase pro další země. No a co se týče budoucnosti vztahu EU a AKT po roce 2020, tak já tedy v tom, na, v tom stanovisku zúraznuje tyto věci. Za prvé, musíme usilovat o účinný rámec pro období po dohodě z Kotonu, který bude odpovídat globálním výzvám, který bude založen na odpovědnosti zemí AKT a bude v souladu s cíly udržitelného rozvoje. Také v, této, v tomto stanovisku zdůrazňuji, že revidovaná dohoda o obecném rámci spolu s regionálními dohodami o hospodářském partnerství a dalšími nástroji obchodu musí přispívat ke spravedlivému a udržitelnému obchodu a v neposlední řadě také k udržitelnému rozvoji a snižování chudoby. Za druhé, jak víte, tak eh, je důležité, abychom hovořili o těchto věcech se všemi zeměmi AKT. Měli bychom to tak eh, ponechat i v následujících dohodách. Také musíme posílit dohodu se zeměmi AKT, zejména v oblasti služeb, mm, také eh, přístupu, který bude pos, propa, propagovat hodnoty a také tam důležité, aby tam byl speciální přístup Trade for All, který má posilovat spravedlivější přístup. Také je důležité posilovat rozvoj soukromého sektoru a regionální integrace. To je tedy také zásadní pro budoucnost ekonomických vztahů mezi EU a AKT. E, tato e, budoucí revidovaná systém, e, dohoda by také měla mít důrazná právně závazná ustanovení upravující oblast udržitelného rozvoje. Také tam musí zůstat i ty doložky doložka o lidských právech, doložka o základních prvcích a také i překlenovací ustanovení, které jsou obsažené v dohodech o hospodářském partnerství. Musí to všechno platit i po roce 2020. No a také v dalším bodu kladu důraz na to, že je nutné, aby občanská společnost byla zapojena do provádění dohod o hospodářském partnerství a postupu. Také je tam důležité Eh, podtrhnout význam obnoveného smíšeného parlamentního schromáždění AKTEU a je také důležité, aby tam byl silný parlamentní dohled nad budoucím rámcem. No a v tom pátém posledním bodu říkám, že v minulém roce v Addis Abebě byly učiněny závazky pro financování rozvoje. Evropská unie musí zajistit obsáhlejší a efektivnější financování iniciativy Pomoc na podporu obchodu a měla by také podpořit úsilí států AKT o vzestup v rámci globálního hodnotového řetězce. Nakonec bych vám všem chtěla poděkovat za pozornost. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji, Davide. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve paní Silvia Infeld z EPP, za skupinu EPP. Děkuji za slovo. Z, moje, z mojego punktu widzenia temat... Děkuji. Tady máme za sebou velmi dlouhé období eh, intenzivní spolupráce a podpory eh, zemí AKT ze strany EU s velkým zapojením eh, komunit do této dohody. Zatím ještě máme před sebou několik let, ale v tuto chvíli je nejdůležitější, abychom pracovali na tom, aby tato dohoda mohla pokračovat v nové formě a proto je na čase, abychom provedli takové hodnocení této dohody. Toto stanovisko je velmi vyvážené, dotýká se těch nejzásadnějších prvků hodnocení minulosti, a také e, tedy toho, co se děje v současnosti, jak to vypadá nyní. A myslím si, že bychom e, k tomu měli přistoupit e, odvážněji, pokud jde o naše potřeby do budoucnosti. Pokud jde o provádění naší dohody s AKT a řešení pro budoucnost, tak bychom se měli zamýšlet o investicích do oblasti rozvoje tady nehovořím o stanovisku, ale o dopadech dohody mezi AKT, zeměmi AKT a Evropskou unii. Tedy jde mi o to, abychom s těmito zeměmi měli zacházet stejným způsobem. Je to téměř 80 zemí z různých regionů ve světě. Měli bychom se všemi zacházet stejně. Já si myslím, že pro období po roce 2020 bychom měli naše stanovisko zrevidovat. A také si myslím, že bychom měli zhodnotit efektivitu provádění této dohody. Eh, měli bychom zhodnotit, čeho se nám podařilo docílit a eh, neměli bychom eh, se příliš snadno spokojit s našimi výsledky. Ehm, zatím nám zbývá ještě několik eh, dnů a, a já předložím některé pozměňovací návrhy eh, a podněty k tomuto stanovisku, o kterém si obecně myslím, že je dobré. Myslím si ovšem, že je potřeba tam některé věci doplnit, je potřeba tam ehm, doplnit určité úvahy a podněty, ze kterých bychom v příštích letech mohli v naší práci vycházet. Eh, také po roce 2020. Protože to, jak poskytujeme podporu v dlouhodobém hledisku, to možná není ideální. Možná, že bychom neměli hovořit o podpoře, ale o angažovanosti Evropské unie v udržitelném a sociálním rozvoji zemí AKT. Možná, že bychom to měli postavit takto zatím je to eh, zastaralé, ten náš přístup. Pokud eh, chceme zachovat formu a působnost eh, naší angažovanosti, tak to nebude prospěšné pro tyto země. A nebude to dostatečně prospěšné ani pro nás, investory v regionu AKT, protože tam se objevují eh, velmi různé země, eh, jsou více zaměřené na obchod a stávají se z nich důležití ekonomičtí a političtí partneři. A já si myslím, že bychom k tomu měli přihlédnout, věnovat tomu pozornost, protože my samozřejmě chceme těmto zemím pomoci a chceme také vybrat správné nástroje, eh, tak, aby to nebylo něco, co Eh, nás uspokojí, ale aby to mělo opravdu konkrétní dopady, aby to mm, přispělo k růstu pracovních míst, eh, k růstu blahobytu, hospodářské soutěže, alespoň na regionálních a subregionálních trzích, eh, pokud ne globálních. Ty nástroje, které jsme používali dosud, jsou velmi nákladné, ale podle mého názoru nejsou tak efektivní, jak by eh, mohly. A tomu bychom měli věnat pozornost. Děkuji, slovo má Emma, děkuji eh, za práci na tomto stanovisku. Podle mě je důležité, aby budoucnost AKT a vztahů s AKT zohledňovala eh, spíše obchod a ne jen pomoc, měli bychom zajistit, že tyto země budou mít přístup k obchodu a ten obchod jim umožní nastartovat eh, růst. Já si myslím, eh, že eh, ta atmosféra toho pod postkotonu, to by nemělo automaticky vést k narůstání rozpočtu, ale mělo by to být nastaveno tak, aby tyto země si mohly vybudovat svou kapacitu a byly schopny obchodu. Pokud jde o návrh stanoviska, souhlasím s většinou bodů, ale je tam několik věcí, které bych chtěla zdůraznit. Efektivní rámec po kotonu musí vylepšit eh, řízení a zvýšit transparentnost, aby nedocházelo ke korupci. Eh, mělo by to být eh, naprosto transparentní, tak aby trhy byly plně liberalizované a mohly mít přínos z obchodu a nedocházelo ke korupci. Ehm, liberalizace je velice důležitá, ale aby to vše bylo efektivní, tak to musí být doplněno posílením infrastruktur, modernizací eh, kapacit a schopnosti vyvážet, tak aby eh, ty trhy mohly využívat tyto přínosy. Je tady jedna klíčová věc, kde Jde o právní závaznost kapitoly o udržitelném rozvoji. To je samozřejmě velice důležité, ale my nikdy nevíme, jak to bude fungovat. Je to velmi komplikované a možná, že všechny ty EPA eh, možná nepřináší takové výsledky, které bychom si eh, přáli. A možná, že my bychom se měli zaměřit na požadavky, aby to fungovalo lépe a eh, snad podpoříme ty přínosy, které z toho plynou, eh, které plynou z kotonu, podpoříme je i do budoucnosti a nalezneme nějakou cestu eh, k silnému eh, kompromisu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s kolegy a také se zpravodajem. Je to velmi důležité téma. Návrh stanoviska je dobrým východiskem eh, pro ošetření budoucích vztahů AKT a EU z pohledu našeho výboru. Eh, vy jste přišel, přicestoval z VTO a hovořil jste o výsledcích eh, jednání a téměř všechny země zapojené do tohoto partnerství jsou také členy VTO, takže musíme sledovat, co se děje na této úrovni a jaká je konkrétní forma příspěvku EU eh, na utváření budoucnosti eh, občanů ve všech 28 členských zemích a také v partnerských eh, zemích AKT. Náš stínový zpravodaj nás vyzval k tomu, abychom zdůraznili, že kontakt SDG, eh, OSN, nadnárodní společnosti a další aktéři musí být zohledněni v tom, jak v budoucnosti chceme skutečně přispět k vytvoření rámce, který bude odpovídat demokratickým požadavkům, lidským právům a udržitelnosti. My bychom z GUE NGL chtěli zdůraznit, že se doníváme, že některé klíčové eh, aspekty eh, že bychom se na ně měli více zaměřit. Postkotonu proces musí nabídnout vyvážený a spravedlivý rámec mezi všemi partnery, eh, kde bychom mohli diskutovat o všech důležitých tématech, tématech volného obchodu. A v tomto vztahu eh, bychom měli mít na paměti, že liberalizace obchodu nemusí být pouze pozitivní a nemusí vždy vést k podpoře rozvoje, ale my musíme toto eh, opravdu sledovat, aby opravdu docházelo k udržitelnému rozvoji zároveň s rozvojem obchodu. A dále voláme po závazných nástrojích, které by zajistily zodpovědnost soukromého sektoru, pokud jde o porušování lidských práv a o beztrestnost. To je důležité eh, pro eh, celý parlament a my bychom to měli vnímat horizontálně, tato témata eh, bych, horizontální bychom měli vnímat i v obchodních stazích. Je velice důležité tyto věci respektovat, tak jak je to v SDG 1715. Partnerské země musí mít demokratické eh, politiky a musí přijímat rozhodnutí, která podpoří důstojnost eh, občanů. Možná, že bychom měli více šířit povědomí o eh, o hluboké utržitelnosti, o e, nelegálních finančních tocích a tak dále. Pokud jde o Ženevu, e, tak tam bylo zajímavé téma. Měli bychom zvýšit boj proti korupci. To tam zmiňovalo opravdu mnoho účastníků a proto potřebujeme více diskuzí o společném partnerství v této věci a demokratickém rozvoji v těchto regionech. GUE NKL je přesvědčena, že zpravodaj sdílí naše hodnoty a postoje k těmto věcem. Předložíme několik poznacích návrhů v tomto směru a těšíme se na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Thanks a lot, Mr. Děkuji, pan ano, děkuji, pane předsedo. Většina z toho, co jsem chtěl říct, už zazněla, ale rád bych využil příležitosti a vyzdvihl význam partnerství. A práce kterou do toho pan zpravodaj Silva Pereira vložil. Myslím si, že výsledek je velmi vyvážený. Já předložím několik pozměňovacích návrhů, které nepůjdou proti základnímu záměru tohoto stanoviska, protože si myslím, jak už jsem řekl, že je to vyvážené. Přesto bych do, uh, si dovolil poukázat na některé body, které je potřeba více vyzdvihnout, vypíchnout. Pokud jde o výzvy na globální úrovni, tak bych rád řekl, že to nejsou pouze nové výzvy, kterým čelíme. Domnívám se, že ve zprávě bychom měli zmínit právě to. A sice mi jde i o vymítání chudoby, boj proti chudobě, Eh, tady se hovoří o boji proti chudobě, ale já bych eh, rád zvolil pojem odstranění nebo vymícení chudoby úplně. Pokud jde o společenskou zodpovědnost podniků, tak eh, se tu dotýkáme zodpovědnosti občanské společnosti, ale já si myslím, že bychom měli zmínit i podniky. Měli bychom zmínit společenskou zodpovědnost podniků. Kromě toho bychom měli zmínit udržitelný rozvoj. Hovoříme o rozvoji, ale není tam eh, adjektivum udržitelný rozvoj. To znamená, že v tomto smyslu bych rád navrhnul změnu a předložím pozměňovací návrh. To, co ve svém stanovisku předložil Pedro Silva Pereira, je velmi důležité a eh, odráží to také předchozí diskuze. My se tedy eh, těšíme na budoucí partnerství. Zároveň musíme mít na paměti, že Evropský parlament by měl všechny tyto věci zohlednit, společné parlamentní schromáždění, AKPEU je stěžejní orgán ve vztazích mezi EU a AKP a měli bychom ho brát v potaz. To znamená, že já předložím pouze některé pozměňovací návrhy, které to celé vyladí. Děkuji a nyní tady bude mít slovo komise. Bylo mi řečeno, že tu máme dva zástupce z, z různých generálních ředitelství. Vždycky je velmi příjemné, když tu máme různé názory za komisi, takže prosím, máte slovo. Ano, dobré odpoledne. Je samozřejmé, že vztahy mezi AKT a EU jsou dlouhodobé. Dohoda z Kotonu je jedinečná díky právní závaznosti, díky obsahu, díky množství aktérů. My pracujeme na hodnocení toho, co funguje a co naopak nefunguje ve stávající dohodě. Určité věci dobře fungují, je tu dohoda z Paříže, přispíváme k boji proti chudobě, k míru a bezpečnosti, ale kromě toho jsou tu věci, kde jsou naopak možnosti zlepšení. Pokud jde o budoucí vztahy, jak by měly být koncipovány, tak se domníváme, že by měly být založeny na společných zájmech to znamená, že budeme vycházet z evropských zájmů a budeme hledat společné hodnoty. Dohoda z eh, Kotonu přesahuje samotný rozvoj. Eh, měli bychom i v tomto smyslu k sobě přistupovat jako k rovnoceným partnerům. Jsou to tedy globální otázky, ať už je to obchod, bezpečnost, migrace, to všechno jsou velmi důležitá témata podle mého názoru musíme je tedy zasadit do kontextu toho, že AKT a EU dnes nejsou stejné jako v roce 2000, že došlo k, mnoho, k mnoha změnám. E, kromě toho je tu další věc, ozelenění a agenda 2030. I to musí být tedy součástí našich úvah, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje. V tomto smyslu tedy bude přizpůsoben evropský konsenzus. A to nepochybně ovlivní i budoucí vztahy. My jsme tedy rozhodli o tom, co chceme udělat společně, e, tak nyní musíme tedy rozhodnout, jak e, tak musíme učinit v této souvislosti je velmi důležitý princip subsidiarity a komplementarity, pokud zjistíme, že na národní regionální eh, úrovni eh, máme možnosti, tak se musíme zamyslet nad tím, na jaké úrovni bychom tedy eh, mohli ty na zájmy nejlépe zastávat. Přičemž musím říct, že ta národní úroveň funguje nejlépe. Kromě toho se podíváme na nástroje a přitom se poučíme ze stávajícího vztahu mezi EKP a EU a zamyslíme se se nad tím, které zúčastněné subjekty by měly být tedy do toho vztahu zapojeny, včetně občanské společnosti a soukromého sektoru. To jsou tedy podle mého názoru ty základní stavební kameny návrhu, který připravujeme a který předložíme ke konci roku. Děkuji. Děkuji. A váš kolega? Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Já se vyjádřím pouze velmi krátce k bodům, které se týkají EPA, dohoda, dohod o hospodářském partnerství. My se tedy hlásíme eh, k pravidlům udržitelného rozvoje. Je pro nás klíčové, abychom tady měli doložky o lidských právech. To jsou tedy věci, které, o které se snažíme v souvislosti s EPAS, eh, dohodami o hospodářských hospodářském partnerství. Zapojení občanské společnosti. Vy jste dneska eh, dopoledne diskutovali o eh, dohodě o ekonomickém partnerství SEDEC a víte tedy, že se tomu komise věnuje. Já bych ráda potvrdila, že i v období po Kotonu je to záležitost, na kterou se budeme zaměřovat. Děkuji. Velmi děkuji a nyní má tady slovo David. Prosím, chcete to uzavřít? Ano, já budu stručný, já jsem pouze bych chtěl vlastně trošku říct to, co už řekla komise. Je pravda, že tam e, se hovoří o důrazně právné závazném ustanovení, e, ale to je vlastně něco jiného, ta zpráva a to stanovisko je něco jiného, takže bychom to neměli směšovat. To stanovisko se jedná, tam se jedná hlavně o ty obchodní aspekty a zpravodaj se tedy soustředil na obchod. Takže tam také ani nehovořil podrobněji o té pomoci, ale zdůraznil tam také iniciativu Pomoc na podporu obchodu, Aid for Trade, což je rozumná strategie, která má umožnit zemím AKT, aby se dostali do toho celosvětového obchodního systému, aby se s ním propojili. Myslím si, že zpravodaj rovněž také dobře obhajuje nutnost, eh, aby země AKT zůstaly pohromadě, eh, že by tedy neměly být, byla tam tedy také diskuse, zda by se to nemělo rozdělit třeba na tři části, ale tam zpravodaj opravdu argumentoval pro to, aby ty země zůstaly pohromadě, aby tam bylo silné partnerství. A na, ještě bych nakonec chtěl říci, že tam jsou tři pilíře a obchod je pouze jedním z těch tří pilířů a ať už to bude jakkoliv po té revizi, tak obchod zůstane jedním z pilířů, možná to tedy byl ten hlavní pilíř těch e, vztahů mezi EU a AKT. Děkuji. Schválení tohoto návrhu e, má proběhnout 13. a 14. července. Lhuta pozměňovacích návrhů je 21 června v 18 hodin, takže do 21. června do 6 hodin můžete předkládat pozměňovací vrhy, které pak zvá, projednáme 31. června na naší schůzi výboru. Děkuji všem. Já mám ve svých poznámkách uh, uh, Já mám ve svých poznámkách 31. leto 30. Teď tedy došlo k jedné situaci, k níž dochází velice výjimečně. Jsme před eh, eh, jakým, tím naším časovým programem a slyšení je plánováno až na půl pátou. Máme zhruba 14 minut, vyhlašuji přestávku a slyšení zahájíme přesně v půl páté. Takže prosím, dejte si rychle kávu a pak se opět uvidíme.

So, ladies and gentlemen, please take your seats. Mr. Leeds. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás, abyste opět zaujali svá místa. Vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové, milí kolegové, jsem velice rád, že vás všechny mohu přivítat na tomto veřejném slyšení, které uspořádal Výbor pro mezinárodní obchod. Na dnešním slyšení se soustředíme na obchodní politické koncepce Evropské unie a budeme hovořit zejména o globálním hodnotovém řetězci. Samozřejmě budeme stále se vracet k našemu principu sub, eh, trvalé udržitelnosti a budeme tedy hovořit o udržitelnosti tohoto globálního hodnotového řetězce. Já chci říci, že jsem eh, pevně přesvědčen, že obchod jako takový se během posledních 20 let změnil. A Dnes už si ani tak nevyměňujeme produkty mezi sebou, ale spíše si vyměňujeme takzvané meziprodukty. Takže všichni jsou propojeni globálním hodnotovým řetězcem. Asi 75 celosvětového obchodu je součástí globálních hodnotových řetězců. A z toho důvodu si myslím, že musíme přeskoumat naše obchodní politiky. Stojí za to, aby existovaly obchodní dohody mezi jednotlivými zeměmi? Nebylo by lepší spíše zaměřovat se na tu úroveň globálních hodnotových řetězců? Brzy se bude konat, eh, pardon, nebo dnes večer se bude konat trialog s radou, který se týká tzv. konfliktních minerálů a to je takový e, velice dobrý příklad, který ukazuje, že se musíme soustředit na globální hodnotové řetězce, to znamená od toho dolů, kde se těží ty suroviny, až po ten hotový výrobek, po ten smartphone. Myslím si, že toto je zrovna takový dobrý příklad. Když si vezmeme takový ten nový, takový ten moderní chytrý telefon, tak ten má v sobě různé umělé hmoty a různé minerály, které všechny urazily obrovskou cestu, třeba 32 tisíc kilometrů. A ty jednotlivé prvky nebo některý ten prvek třeba na té své cestě překročil více než 100 hranic. Takže takový ten chytrý telefon je typickým produktem, který je za, eh, charakterizuje globální hodnotový řetězec. Veřejnost eh, volá po odpovědnosti jak firem, tak i regulačních orgánů. Jsem velice rád, že dnes máme příležitost eh, jednat o těchto věcech, jak s odborníky, tak i se zástupci eh, výboru eh, pro rozvoj, tedy s našimi kolegy z jiného parlamentního výboru pro rozvoj, z výboru DEVE. Budeme se, soustředíme se na dva hlavní obory. První je oděvnictví. Asi se všichni vzpomínáte na tu tragédii, k níž došlo v tom, za tom, té továrně Rana Placa. Um, já si nejsem jist, zda od té doby opravdu bylo učiněno vše, co by zaručilo, že dnes už tam existují mm, dobré, spravedlivé podmínky mm, ve všech těch částech toho řetězce eh, oděvnictví. Asi možná nás o tom někdo informuje i z výboru DEVE. No a ten, tím druhým tématem je potravinářský a zemědělský sektor. Také zde je na místě otázka udržitelnosti a toho, jak tam fungují globální hodnotové řetězce. Je tam důležitá zejména to postavení pracujících. Chci říci, že i na summitu G7 se hovořilo a volalo eh, minimálně po transparentnosti globálních hodnotových řetězců. Mm, to asi nepostačí, měli bychom se tím zabývat podrobněji. A právě z toho důvodu jsme dnes jste na tomto slyšení. Budeme hovořit o tom, zda obchodní pravidla a obchodní postupy eh, by neměly být jaksi lepším způsobem udržitelné a jak toho můžeme dosáhnout, aby všechny tyto postupy a praktiky byly udržitelné. Vítám zde naše odborníky, vynikající experty. První je Sanda Elina z generálního ředitelství paní Sandra Galina, ředitelka pro odbor eh, udržitelného rozvoje z generálního ředitelství pro obchod. Takže to je ta eh, odbornice na slovo vzatá, která zde zastupuje komisi a dovolte mi dát jí na pět minut slovo. Ano, děkuji pane předsedo, chtěli vám eh, všem, přeji vám všem hezké odpoledne. A dovolte mi jít rovnou k jádru věci. Globální hodnotové řetězce by se neměly stát nástrojem, který může zastírat způsoby, jakým se vyrábí zboží. Ehm, já to teď ráda vysvětlím. Vím, že zde budete hovořit o všech možných faktorech, o malých výrobcích a o těch velkých řetězcích, ale musíte si uvědomit, že transparentnost, kterou žádají občané, eh, tak ta transparentnost to není pouze mm, nějaké okrajové téma um, souvisí s tím tedy ta společenská odpovědnost firem nebo obchop, určité obchodní kodexy. Chci říci, že to je opravdu komplexní téma, musíme tam se věnovat mnoha věcem. Za prvé musíme si ujasnit rozměr. Máme zde externí rozměr, já jsem te, také zastupitelkou generálního, ředi, zastupitelství generálního ředitelství pro obchod, takže tam je celá řada těch externích rozměrů. No ale pak tady máme zde i třeba generální ředitelství DEVKO, tak tam také eh, se tomu věnují, eh, té oblasti eh, přípravy mm, odpovědného obchodování se třetími zeměmi. A pak je tam i ten interní rozměr, domácí rozměr. Takže to vlastně spadá do portfolia generálního ředitelství pro růst. To bych chtěla možná zdůraznit, protože někdy vlastně není jasné, kdo se vlastně čím zabývá. Máme zde nastavené to téma, ale teď vlastně není úplně jasné, jaké generální ředitelství za to odpovídá. Chtěla bych říci, že existuje celá řada oblastí politiky, která je tím ovlivněna. Samozřejmě nemohu všechny úplně jmenovat. Je tam třeba celá velká oblast hmm, rozměru i vnější zahraniční politiky. To tam s tím také souvisí. Je to opravdu komplexní téma. Já zde zastupuji generální ředitelství pro obchod možná více než komise jako takovou, tak má také k dispozici, toto generální ředitelství má různé nástroje a snaží se je dobře využít. Ještě také se zmíním o, tom, o té katastrofě v Bangladeši, na kterou odkazoval pan předseda, protože máme zde určité zkušenosti, které můžeme snad využít. Čili ještě jednou opakuji, že to je skutečně spletitý, komplikovaný systém. My usilujeme o multilaterální, ale i o eh, unilaterální přístup. Ten multilaterální přístup je e, trošku rychlejší. Máme zde systém GSP+, potom také ten kodex odpovědného podnikání. Tam by tedy měly do toho spadova, e, spadat i to, že jak si respektuje to lidská práva a tak dále. Pak je tam ten unilaterální přístup. Pak je tam také bilaterální přístup. Už říkáme, že existují speciální kapitoly, kde jsou ustanovení o udržitelném rozvoji. Všechno samozřejmě můžete ještě dále zlepšovat, ale už eh, zkrátka je tam eh, nějaký začátek. Také jsme aktivní na různých multilaterálních forech. Mm, musíme tam ale ještě posílit a mm, posílit naši pozici. Zdůrazňuji, že Evropa sama zde moc nezmůže, takže musíme spíše působit na těch multilaterálních forech. Jsem velice ráda, že spolupracujeme s Mezinárodní organizací práce, nechci jmenovat úplně všechny programy, pak také spolupracujeme s OECD a jsem ráda, že dnes zde také bude zastoupen, zastoupena zástupkyně OECD. Doufám, že ona rovněž zmíní některé akce, kde, se, kde s nimi spolupracujeme. My se soustředíme právě na oblast oděvnictví a výroby obuvy. E, tam jde také, nejedná se pouze o e, téma sociálního dumpingu. E, ještě bych chtěla také zdůraznit i takovéto trauma z jednání se Světovou obchodní organizací. Chtěla bych říci, že usilujeme o inovace. Máme zde to téma konfliktních minerálů, o tom jste také hovořil, pane předsedu. A já říkám, ať už ty standardy budou povinné nebo dobrovolné, musí být dodržovány. Pak máme zde takové speciální kompakty, například Bangladešský pakt. Ať už řeknu cokoliv, tak já dobře vím, že jste si určitě prostudovali ty nejnovější zprávy a dokumenty. Myslím si, že můžeme říci, že teď se hodně věnujeme tématu bezpečnosti práce, na to jsme také věnovali peníze, ale co se týče práv pracujících, tak tam možná bychom ještě měli pokračovat v té práci. Mohu říci, že jsme začali jednat s bangladešskou vládou a teď se dostáváme do podrobnější fáze. Jsou tam určité věci, které ne, že bychom je přímo zanedbávali v minulosti, ale zkrátka teď si jim chceme věnovat citlivěji. Chtěli bychom takový přístup, eh, specializovaný přístup podle toho, čeho chceme dosáhnout. Musíme napnout všechny síly, musíme se chopit příležitostí a vydat se na tu správnou cestu, hledat správné cesty obchodování. Mm, Například komise nedávno tedy hovořila o nové ceně pro spravedlivý obchod. My bychom chtěli zaštítit tuto cenu, toto ocenění. Je důležité, aby tam bylo určité uznání, že každý produkt má také určité vlastnosti, jak, jak byl vlastně vyroben a že i to by mělo být pro ty uživatele hlavně v Evropě důležité. Eh, podle mého názoru je nutné vytvořit klima důvěry. A někdy k tomu je nutný i politický zásah. Já jako úřednice nemohu přesvědčovat vlády. Za prvé, soukromí. Soukromé odvětví musí vidět, že je tam určitý trh a pak tam tedy vláda musí k tomu nastavit dobré podmínky. Takže je důležité, aby Eh, vlády k tomu měly důvěru. A potom teprve musí eh, vynaložit politické úsilí, aby vytvořili hm, prostředí pro změnu. Nicméně ta změna eh, zde nebude ze dne na den, vyžaduje si to čas, Mm, také zde byly závěry Mezinárodní organizace práce z té nedávné konference. Myslím si, že ty závěry jsou takovou dobrou e, cestou, na jakou se vydat. Možná, že ta cesta bude delší, než jsme úplně očekávali, ale e, ta cesta tedy byla vytyčena. Ještě bych chtěla z, zmínit jednu konkrétní akci. 9 milionů eur věnujeme e, na azijskou akci pro, je to Myanmar, Thajsko, a podobné země, kde tedy chceme podporovat ten, to etické podnikání. Takže já bych to také ráda ještě zdůraznila. Nakonec bych ještě chtěla říci, že zde musí být sdílená odpovědnost, důvěra. Mm, nestačí pouze náš přístup, i ti druzí e, musí souhlasit s tím, co navrhujeme. Také si musíme zvolit e, takové kanály, které budou, kterými dosáhneme co největšího dopadu. Takže z toho důvodu třeba ten multilaterální přístup někdy funguje lépe než jiný. A také je ještě důležité šířit naše myšlenky a také musíme více hovořit i s vámi a s členskými státy. A to je vše, co jsem chtěla říci. Děkuji, říká pan předseda. Takže už je zde určitý pohyb, ale stále ještě je hodně věcí, které musíme zlepšovat. Děkuji. A nyní předám předsednictví mému kolegu. Vy. Je to místo předseda výboru pro rozvoj a můj kolega bude předsedat tomuto prvnímu panelu. Ano, děkuji, pane předsedo. Naše výbory nedávno vedly společnou rozpravu o dlouze očekávané iniciativě EU o zodpovědném řízení oděvního průmyslu. Jsem velmi rád, že dneska můžeme o tomto velmi důležitém tématu také diskutovat. Nevím, kdo z vás si ještě pamatuje, kolik lidí zemřelo při uh, katastrofě v Rana Plasa, při té, uh, při té nehodě. Eh, pamatujete si, kolik lidí to bylo? 1138 lidí. Ale ne, všichni si to pamatují. Tři roky poté Evropská komise prostřednictvím generálního ředitelství DEVKO se snaží eh, posílit zodpovědnější chování v podniku v rámci oděvního průmyslu, tak aby se aplikovala pracovně právní práva, lidská práva, aby se zlepšily podmínky eh, v zemích, eh, kde je oděvní průmysl zastoupen. Musíme si uvědomit, že právě EU je dovozce eh, těchto oděvů a proto tedy potřebujeme proaktivní přístup. Je to v této oblasti velmi naléhavé. Rada uznala, ve svých nedávných závěrech z květnu roku 2016 o zodpovědných hodnotových řetězcích na globální úrovni e, uznala, že tato otázka je velmi relevantní, protože mnoho zemí stojí před obtížnými úkoly, pokud jde o udržitelný rozvoj a růst. Je to palčivé především pro ty nejzranitelnější země. Globální hodnotové řetězce jsou stále eh, více předmětem zvájmu kvůli skandálním pracovním podmínkám v některých zemích a dochází k takovýmto eh, nehodám, jako je zřícení budovy Rana Placa. Jsme si velmi dobře vědomi mm, přetrvávajících strukturálních problémů v odebním průmyslu, především nedostatek důstojných pracovních podmínek, nízké mzdy a také práce dětí, porušování lidských práv a e, znečištění životního prostředí je e, nej Eh, palčivější v těch zemích, kde jsou tedy nízké mzdy. Nejhorší je to Ázii, bangladežské oděvní dělnice si například vydělají 60 euro za měsíc, což eh, určitě není dostatečný plat. Sousední země EU, například Turecko, také umožňují dětskou práci, špatné pracovní podmínky a e, nízké mzdy. Je to v Turecku běžné a to mimo jiné i v důsledku přílivu syrských uprchlíků. V tuto chvíli je problémem to, že tady působí mnoho nadnárodních korporací, které nedodržují ani morálně, ani e, právně nutné podmínky a to ani poté, co došlo k takovýmto katastrofám a poté, co zazněla jednoznačná kritika veřejnosti. Angažuje se v tom občanská společnost, snažíme se tedy o zodpovědné řízení a chování v oděvním průmyslu. Chceme, aby tady byla větší koherentnost mezi stávajícími iniciativami a dosavadní prací, tak abychom využívali synergických efektů, abychom z toho nevylučovali možná legislativní opatření. Je velmi důležité, abychom připomněli i Evropskou iniciativu pro lepší obchodní praktiky. To se týká například eh, těžebního průmyslu. Sociální otázky, které se týkají eh, oděvního průmyslu, nám velmi leží na srdci jsme za to zvlášť zodpovědní, ne vůči všem těm dělníkům a pracovníkům v oděvním průmyslu těchto zemí, se kterými obchodujeme, ale také eh, to dlužíme našim spotřebitelům v Evropě. Já se domnívám, že k tomu se tedy naši hosté vyjádří a jako eh, první dostane slovo Sherry Stephenson, z Mezinárodního centra pro obchod a udržitelný rozvoj. For seven minutes. Thank you very much, Chair. Velmi děkuji, pane předsedo. Mám radost, že jste mě pozvali. Děkuji vám za to, že se tady mohu vyslovit před vaším výborem. Byla jsem eh, požádána, abych poskytla takový všeobecný přehled o řízení a globálních hodnotových řetězcích, co to znamená pro mezinárodní obchodní eh, systém. My eh, tedy žijeme v ekonomice, kde obchodování mezi podniky představuje dvě třetiny ve zboží a tři čtvrtiny ve službách. To znamená, že globální hodnotové řetězce v tuto chvíli definují to, jak, jak podniky fungují. Eh, več, většina z podniků se chce tedy integrovat do těch globálních hodnotových řetězců. Průzkumy ukázaly, že e, rozvojové země, které se více podílí na hodnotových řetězcích, rostou o 2% rychleji než ty země, které se jich neúčastní. Nicméně e, hodná, hod, e, globální hodnotové řetězce se, jsou velmi komplexní záležitost. Spadá sem i oblast dovedností, toku dat a tak dále. Celou situaci komplikuje i to, že globální hodnotové řetězce znamenají pro různé aktéry různé věci. Pro firmy to znamená e, způsob organizace e, bez ohledu na hranice. Pro vlády jsou to kanály, díky nímž se jejich země mohou integrovat do světové ekonomiky a mohou zlepšit technologie a dovednosti. Pro e, obchodní politiku, to znamená nový projev způsobu, jak je e, organizován mezinárodní obchod a vyžaduje to nový způsob myšlení a nová pravidla. Zároveň to znamená, že řízení globálních hodnotových řetězců znamená různé věci z hlediska toho, jak se na to podíváte. Pokud se mě podíváte, e, zeptáte, kdo globální hodnotové řetězce řídí, tak řeknu, že to závisí na tom, kdo tu otázku klade, protože se domnívám, že to můžeme mm, Eh, že na to můžeme pohlížet ze tří různých hledisek. Podíváme se na všechny tři. Z hlediska forem je to tak, firem je to tak, že řízení hodnotového řetězce je jasné. Jde o to, jak jsou aktivity organizovány a většinou jde o to, že eh, firmy tedy stanovají parametry. V dnešním globalizovaném světě eh, vše určují nadnárodní korporace prostřednictvím svých investic, outsourcingu a zahraničních aktivit. E, pro firmy je to tak, že primární motivací a e, k účasti na globálních hodnotových řetězcích je maximalizace zisku a také společenská zodpovědnost podniků. Eh, jejich pozice v globálních hodnotových řetězcích závisí na tom, o, o jaký typ aktivity se jedná, ale také o, to závisí na podnikatelském prostředí a na jejich eh, schopnosti prosazovat smlouvy v různých zemích, v různých segmentech hodnotového řetězce. Především jde o obchodování s místními firmami. E, cílem firem v organizování řízení globálních hodnotových řetězců je to, aby vytvořili co možná nejúčinnější, nejefektivnější e, výrobu co přispívá k nárůstu příjmů všech zúčastněných e, firm. Na úrovni členských, tedy národních států, se musíme na globální hodnotové řetězce dívat jako na velký úkol, který, vytváří, eh, který vede k vytvoření rámcových podmínek. Eh, Řízení národních států je motivováno touhou národních politiků, aby se dotyčná země zařadila na mezinárodní trh, aby, se do, aby do dané země putovaly investice, aby se kromě toho podporoval i udržitelný růst. Mnoho analytiků tvrdí, že globální hodnotové řetězce jsou, eh, předev, jsou relevantní především na národní úrovni a že ty podmínky vznikají v jednotlivých státech. Národní politiky se týkají mnoha oblastí. Tady liberalizace samozřejmě je důležitá, ale není to dostatečná složka, dostatečný aspekt. Tady je potřeba dát další kvalitativní podněty Eh, tam je celá řada různých dalších politik, které jsou součástí tohoto eh, souboru eh, faktorů silné vládní instituce, potírání korupce a řešení sporu a tak dále. Infrastruktura, dopravní infrastruktura, která spojí zemi s dalším zbytkem světa tak aby vše mohlo operovat efektivně. A samozřejmě důležitá je také e, předvídatelná e, regulace. Hmm. Tady eh, v podstatě se nedá vycházet z jednoho jednotlivého aktéra nebo národu, státu. Eh, tady je celá řada aspektů eh, mezi různými obchodními partnery, které hrají roli. Je to takový celkový balíček a je tady určitá mezera ze strany VTO a agendy VTO a Eh, tady to nahrazují různé regionální dohody a jednotné trhy, například jako EU. Eh, nové megaregionální iniciativy, jako například TTIP, eh, a, a další, to také bude mít vliv na řízení GVC. Víme, že tato mezera vzniká proto, eh, že eh, ta mm, pravidla VTO se zrodila asi před 20 eh, lety, internet se tehdy teprve rozvíjel, teprve se objevil ve web a tady potom jsou další důvody, Eh, jako například nedostatek pravidel pro investice, nedostatek pravidel v oblasti politiky, hospodářské soutěže a tak dole, dále. Tady je potřeba, aby všichni spolu eh, jednali mm, a mm, řešili tyto věci ve vzájemné interakci. Eh, s ohledem na to, že eh, pojem hodnotový řetězec, že se k němu může přistupovat velmi různě, tak je potřeba nalézt společné porozumění. Eh, aktéři soukromého sektoru a eh, i vlád mohou být někdy v rozporu se zájmem obchodu vytvořit transparentní a jasná pravidla a, a, a tady je celá řada důležitých aspektů eh, a dokud se to tady nevyladí, eh, tak eh, tady různé lokální dohody budou vstupovat do toho vákua, které tady existuje. Děkuji. Teď si myslím, že máme takový celistvý náhled na tu věc. Děkuji. A nyní eh, důležitým hráčem eh, bude zástupce soukromého sektoru a biznesu. Eh, já tady vítám ředitelku CSR, Dánské textilní a oděvní konfederace. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Chtěla bych poděkovat za to, že jste mě pozvali na dnešní zajímavé slyšení. Je to pro mě velká čest. Na úvod se jenom stručně představím. Já jsem tedy eh, specializuji se na eh, módní a textilní odvětví v Dánsku. Naše organizace združuje asi 50 eh, dánských podniků, které fungují v tomto odvětví. A celkově vlastně už několik let se věnujeme společenské odpovědnosti firm. Také pořádáme různé ško- různé školení a různé kurzy, které se eh, týkají také těch eh, obecných eh, doporučení OSN, obecných zásad OSN. Chci říci, že když se podíváme na ty obecné, zásady, pardon, na ty obecné zásady, máme zde tedy síť Global Compact OSN, což je tedy síť firm, které se snaží postupovat podle určitých pravidel. A pak v roce 2011 byly vydány obecné zásady OSN, které se týkají um, lidských práv v souvislosti s podnikáním. Myslím si, že když se tedy, když se odpíchneme od těchto zásad a od toho kompaktu, tak máme vlastně mm, rámec, který pokrývá všechno. Takže dnes se zamýšlíme nad tím, vlastně co, za, co odpo, za co firmy odpovídají, za co odpovídají vlády a za co odpovídají nadnárodní firmy a organizace. Co tedy musí všichni tito aktéři činit? Také jsou zde různé par, různá partnerství a vícestrané, mm, vícestraná popo, propojení. Myslím si, že tedy nástroje máme k dispozici, máme i konkrétní rámce, které nám ukazují, co máme dělat, jak máme postupovat. Problémem je pouze to, že my to neděláme. Zatím spousta věcí ještě nebyla zavedena. V textilnictví a v módním průmyslu je mnoho třeba nadnárodních firm, které jsou naopak takovými vlajkovými loděmi, které jsou napřed, které vědí, co, eh, co mají dělat a dělají to tak. Ale když se podíváme do Dánska, tak si uvědomíme, že 59% jsou malé nebo střední podniky, nemají dostatečné zdroje, ani znalosti, ani dovednosti, aby třeba spolupracovali se sítí eh, UN Global Compact nebo aby se řídili těmi obecnými zásadami OSN. A z toho důvodu jsme se před třemi roky rozhodli, že musíme s touto eh, situací něco opravdu udělat, Hovořili jsme také s dánským ministrem pro rozvoj a on to považoval za dobrou myšlenku a řekl, že tedy máme oslovit všechny podnikatelské organizace v Dánsku a že se na to zaměříme. My jsme e, vytvořili určitou síť, určité partnerství e, v tom módním a textilním průmyslu a také jsme vypracovali akční plán. Tento akční plán se soustředil na tři oblasti protože bylo eh, nutné jak se chytat více zajíců najednou. Takže za prvé nedostatek eh, znalostí v malých a středních podnicích, nedostatek zdrojů v malých a středních podnicích mm, a zároveň bylo nutné eh, vůbec oslovit tyto firmy, abychom jim řekli, co by měli dělat nebo co mohou dělat. Malé firmy většinou říkají, no a proč my se máme zabývat lidskými právy, my na to nemáme peníze ale máme zde obecné zásady OSN, takže všichni by měli postupovat při své práci takzvaně s náležitou péčí. Není to vůbec eh, tak komplikované, takže my jsme jim zkrátka chtěli pomoci těmto malým eh, firmám. V tomto akčním plánu jsme chtěli zaprvé posílit eh, společenskou odpovědnost firem dánských společností, to znamená z této odvětví módního a textilního průmyslu. Za druhé, chtěli jsme posílit kapacitu společenské odpovědnosti firm a také zlepšit pracovní i životní podmínky eh, v těch zemích produkce, to jsou tedy zejména země, kde jsou nízké mzdy, kde vlastně 99% našich firm má své pobočky, kam vlastně outsourcuje. Také jsme tam chtěli chránit životní prostředí. No a třetí bod. Musíme to všechno vysvětlit našim spotřebitelům. Musíme s nimi o tom hovořit, o co se vlastně jedná, eh, aby eh, vůbec ti spotřebitelé měli určitou osvětu, aby oni sami potom žádali udržitelné produkty a produkty vytvořené udržitelným způsobem, protože firmy říkaly, no kdybychom eh, tam chtěli to logo té kytičky, že to je všechno udržitelné, tak to nikdo vlastně o to nebude mít zájem, ti spotřebitele eh, ty to nezajímá, takže je důležité to všechno, já to tedy ještě jednou zopakuji. Takže za prvé, posílení kapacity dánských firm v oblasti společenské odpovědnosti. Do toho spadá i Eh, to, že vysvětlujeme firem, že po nich nechceme, aby změnili svět, ale aby zkrátka spolupracovali s odbory, aby spolupracovali s těmi sítěmi a aby některé věci řešili místně a aby také spolupracovali s tvými partnery v těch třetích zemích, aby tam zkrátka bylo postupováno s tou náležitou péčí. Potom jsme také uh, jeli i do těch uh, zemí, kde dochází k té skutečné produkci a hovořili jsme s nimi, hovořili jsme vlastně s těmi dodavateli v těch zemích s nízkými mzdami. A potom, až budeme mít ty udržitelné produkty, které splňují všechny ty podmínky, tak pak jim můžeme dát určitou značku a budeme o tom hovořit se spotřebiteli, aby spotřebitelé tomu rozuměli a aby vlastně sami žádali tyto produkty. Máme zde tedy dva hlavní produkty, jednak tedy tu síť eh, Global Compact OSN, potom ty obecné zásady OSN. Také potřebujeme finance na eh, tyto věci. Už mám jeden projekt v Bangladeši. Rozhodli jsme se, že po všech těch iniciativách, které v Bangladeši byly započaty, tak stejně se, jak se říká, že bývá velice těžké spolupracovat s těmi největšími zaměstnavateli. My jsme také navázali spolupráci s jednou organizací zaměstnavatelů v Bangladeši a říkali jsme, my chceme pomáhat svým členům. Pokud bychom s vámi mohli úzce spolupracovat, mohli bychom připravit určitý projekt, kde budeme řešit eh, ty otázky, které se řeší v Bangladeši. My jsme vlastně měli takovou, stála zatím taková myšlenka, že chceme těm zaměstnavatelům ukázat, že to všechno má i svou obchodní stránku, že to vlastně prospěje i tomu podnikání. Ten náš rozhovor už trvá více než rok a myslím si, že se dostáváme navzájem velice blízko k sobě. A teď se nacházíme uprostřed procesu, kde zároveň zlepšujeme společenskou odpovědnost firm a zároveň eh, zlepšujeme i produktivitu. Bangladeš s tím má pomoc, eh, s tím má potíže. A když tyto dvě věci kombinujeme, tak eh, vlastně ty firmy najednou zjišťují, že se jim zlepšuje produktivita, tím eh, mají více úspor a ty, peníze, ty úspory pak mohou investovat do akcí společenské odpovědnosti firm. Děkuji. To znamená, že to poselství je jasné. Máme prostředky a musíme se o to pokusit. Dobře. Dobře, a nyní obdrží slovo Jorgos Altinzis, což je uh, expert na ek- hospodářství a sociální politiku Mezinárodní konference odborových svazů. Děkuji. Nejprve bych rád řekl, že globální hodnotové řetězce byly důležitým nástrojem, ale stále ještě jsou tu velké problémy a deficity. To eh, také bylo konstatováno na počátku konference Mezinárodní organizace práce, která se konala v letošním roce. Je to úkol jak pro odbory, tak pro vlády Eh, je to dáno především dvěma důvody. Za prvé, eh, takzvaný race to the button, to jsou tu velké nerovnováhy a asymetrie v moci, které v rámci těch globálních hodnotových řetězců jsou mezi eh, těmi, kteří kupují a mají hodně peněz a těmi, kteří vyrábějí. Proto to není pouze otázka zvýšení produktivity eh, ve všech úrovních globálních hodnotových řetězců, ale jde také o posílení vyjednávací pozice, tak aby eh, tedy získali více za tu hodnotu, kterou vytváří. Já mám tady určitě mám tady folii, Eh, která hovoří o tom, do jaké míry je tedy ta hodnota, která vzniká, rozdělena. Bangladešský závod vyrobí 1,16 dolarů z 22 dolarů. 19, eh, 90 eh, centů Eh, tedy těch 1,16 eh, eh, centů je rozděleno tak, že pouze 26 centů dostávají dělníci. To znamená, že pracovníkům jde o, tedy pracovníci dostávají méně než procento. A kromě toho je to tak, že přepravní společnost na tom vydělá 3,2 dolary a jsou tu i další společnosti, na které připadne eh, velký podíl na té hodnotě z těch 22 dolarů. Generální ředitel Mezinárodní organizace práce se tedy přihlásil k hlavním principům eh, OSN eh, v tom smyslu, že MOP je přesvědčena, že podniky mohou přispět eh, k dodržování lidských práv, mohou vytvářet pobídky pro dodavatele, aby se drželi pracovně právních standardů. Hlavní principy OSN mají malý odstavec, který uznává nedostatky v řízení a tím je myšleno to, že některé rozvojové země, eh, kde je mnoho dodavatelů, nemají přiměřené, adekvátní právo nebo přiměřenou legislativu a tím tedy dochází k nedostatečnému řízení a dokonce je tam řečeno, že to tedy eh, skýtá možnost, jak by podniky mohly mít negativní dopady na lidská práva. E, někdy je to tak, že podniky zneužívají tu skutečnost, že v některých zemích není vynutitelné pracovně právní e, prostředí. E, my jsme se setkali s ministrem práce Bangladeše a on považuje levnou pracovní sílu za jednu z konkurenčních výhod své země. A malém je to podobné, to znamená, že to je eh, tedy eh, politika, která se snaží potlačit odbory a udržet mzdy co možná nejníže. Eh, to znamená, že mzdy jsou pod minimální hodnotou a nejsou tu zaručeny základní životní standardy. Mnoho práce bylo tedy delegováno pracovníkům, kteří pracují doma, přičemž musím říci, že většina z nich jsou ženy a ty podmínky se podobají otroctví. To je bohužel, eh, eh, je tomu bohužel v takové většině globálních hodnotových řetězců s několika málo výjimkami. My jsme eh, během minulých týdnů intenzivně jednali eh, se zaměstnavateli, s vládami a musím říci, že většina vlád, eh, včetně těch evropských, se stavěla za naše snahy rozhodnutí, která v rámci MOP vyplynula, nebo to hlavní rozhodnutí, které z toho vyplynulo, zní, že vlády mají zodpovědnost e, aktivně propagovat sociální dialog a tím odkazujeme především na takové nástroje, jako jsou globální pracovně právní dohody mezi velkými zaměstnavateli a, odborovými svazy. Ty na mezinárodní úrovni uzavřou velké kolektivní dohody. Eh, kromě toho by se základní práva, eh, pracovně právní standardy v dodavatelském řetězci měly prosazovat i prostřednictvím výběrově, výběrových eh, řízení. Kromě toho by měla by, měl být zahájen proces due diligence ve státních podnicích a konečně je potřeba vytvořit jednu věc, vytvořit prostředí, které pomůže podnikům provádět postupy due diligence v systému řízení a druhá věta zní, musíme, nebo vlády musí podnikům sdělit, co od nich očekávají, a to prostřednictvím nařízení. V posledním odstavci tohoto dokumentu je rozhodnutí, je formulováno rozhodnutí, že se tedy situace bude ještě jednou hodnotit a mohla by z toho vzniknout úmluva. E, jsou tu úmluvy, které volají potom, aby due diligence byla tedy man, povinný povinná záležitost, aby to byl povinný požadavek. E, to má tedy mnoho dopadů, mnoho důsledků. Základní vodítko OSN tuto chvíli neurčuje jednoznačnou zodpovědnost, ale jde o to, aby podniky, které si z toho berou tu největší hodnotu, jak jsem ukázal na začátku, aby začaly eh, integrovat, eh, internalizovat eh, náklady sociální a ekologické, tak aby to bylo spravedlivém. V tom se hraje její důležitou roli vlády, Mezinárodní organizace práce, eh, také OECD. Měli bychom tedy jasně formulovat to, jak by ty procesy due diligence v praxi vypadaly a co by to tedy konkrétně eh, znamenalo. Děkuji. Děkuji. No, trošku různé pohledy, ale to je normální. Eh, a hlásí se nám první řečník. A ne, Arne Líce. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za různý náhled na věc. Mnozí lidé eh, nám jsou známi, protože už několik let se věnují těmto se věnujeme těmto otázkám, takže už je známe. Měli jsme tady eh, konferenci na vysoké úrovni na Evropské komisi a DG DEVCO eh, se pustilo do obtížného úkolu předložit analýzy, eh, do, které si, do kterých se zapojily nejrůznější složky komise, Zatím ještě není definitivní schoda na textu, ale přesto to bylo úžasné a je dobré, že mm, jsme se pustili do tohoto začátku. A myslíme si, že to teď celou věc posune vpřed. Děkujeme vám za Eh, různé příspěvky. Ten dánský příspěvek nebo příklad byl velmi zajímavý, byl také na konferenci, jak už bylo zmíněno, různými zástupci, také eh, generálním ředitelstvím pro obchod. Je to teď na mezinárodních organizacích a teď by mě zajímalo, jestli se pořád ještě čeká na to, až se ta situace zmapuje definitivně, nebo co se děje v Evropě. Eh, tady ta dánská iniciativa, ta už eh, o tom má povědomí a vím, že Francie, Nizozemsko a Německo se tady tím také zabývají. Nizozemské předsednictví se toho velmi ujalo a já děkuji předsednictví za jeho leadership. Nizozemsko eh, čtvrtého července eh, předloží k tomu iniciativu o oděvní oblasti. A mě by zajímalo od zástupce obchodních odborů, eh, eh, kde jsou jaké velmi progresivní výsledky. Jak jsem se dosvěděl, jsou tady, je tady sedm národních iniciativ v Evropě, teď se připravuje osmá a já jsem velmi vděčný, že pan Mimica tyto věci teď eh, pohání ku předu. Z pohledu eh, komerčních aktérů a i odborů je to dobré. Jak to eh, vnímáte, jaké máte naděje v souvislosti s usnesením, které my tady budeme mít? To se netýká pouze oblasti rozvoje, ale i obchodu. Já se na to těším a mě by zajímalo, jak třeba i komise vnímá předsednictví eh, Nizozemská, odvedly dobrou práci eh, v této oblasti. A jak by to mělo být převedeno na další předsednictví, eh, tak aby tedy se to ujaly všechny strany. Další řečník, děkuji pane předsedo, děkuji úvodním řečníkům eh, za jejich vystoupení. Všichni se shodneme na eh, těch eh, palčivých otázkách, jak organizovat, tedy že to je velice důležité, jak organizovat globální hodnotový řetězec. Všichni se asi shodneme na tom, co tady bylo řečeno, ten příklad Bangladeše, pan předseda tady také zmínil ty krvavé nerosty kde snad dnes večer proběhne poslední trialog na toto téma. A my bychom si přáli, aby tam byly co nejzávaznější pravidla pro spolupráci směrem nahoru i směrem eh, dolů eh, toho hodnotového řetězce ale eh, pokud budeme opravdu upřímní a otevření, tak je to otázka politické vůle v EU, eh, v třetích zemí, abychom vytvořili rámec pro spolupráci a abychom tímto utvářeli naše dohody, náš přístup k organizaci obchodu a také k výrobě a do jisté míry i spotřebu. Tedy Můžeme nalézt konkrétní odpověď na tuto situaci pouze v případě, že předložíme konkrétní řešení. Možná, že vy budete mít nějakou další odpověď na tyto otázky. Jak nastavit mechanismus dohadování Eh, kde bychom monitorovali eh, korupci a zneužívání lidských práv v třetích zemích. Dostaneme se vůbec do takového bodu, aby tato spolupráce eh, mohla se zaměřit také na legislativu tam, kde není tak přesná, jak si přejeme. Do jaké míry nebo jakým způsobem, a já už se blížím k závěru, jakým způsobem využíváme existující pokyny OECD, které jste zmínil, abychom vytvořili udržitelné hodnoty a jak eh, eh, zahrnujeme utváření eh, ceny produktů, ty externí faktory, jak je internalizujeme. To je otázka mezinárodního obchodu, máme tady spolupráci výboru IMCO, ITRE a tam jsme se snažili utvářet také pravidla na vnitřním trhu. Myslím si, že je to výzva pro nás, pro všechny. Jde o to, abychom byli zodpovědnější a konkrétnější nebo přesnější v té naší práci, v těch našich odpovídajících oblastech. Paní Keller, zásadní otázka je, jak zajistíme, eh, že dodávkové řetězce budou udržitelné ve všech těch fázích, které jsme zmínili? Já si myslím, že tady jsou i určité meze due diligence, to je samozřejmě důležité, měli bychom na to tlačit, ale já si myslím, že tím to nekončí. To nevyřeší všechny naše problémy. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. A nestačí zaměřit se pouze na eh, oznamování o eh, těch dalších úsecích toho řetězce. Eh, zajímaly by mě vaše úvahy v tom smyslu, jak bychom třeba i my, zákonodárci na evropské úrovni, zajistit, že nepodáváme pouze zprávy, nemonitorujeme, ale že vlastně opravdu zastavíme eh, ty nežádoucí eh, procesy. Další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych srdečně poděkovat všem našim hostům za to, že se účastní tohoto slyšení. Ráda bych položila otázku. Myslím si, že vedle toho, co je nezbytné pro přizpůsobení se globalizace v oblasti globální hodnotového řetězce. Je tady celá řada problematických nebo těžkých kroků. Due diligence by měla být závazná, to tady bylo zmíněno. Mě by zajímalo, jak je to ve veřejných eh, výběrových řízeních. Tady bychom to měli využívat pokud jde o přímé smlouvy nebo koncesní smlouvy, tam bychom, tam bychom to mohli prosazovat sociální zodpovědnost podniků. To je otázka kultury podnikání. To je prvek udržitelnosti. Co od nás očekáváte? Co si myslíte, že může Evropský parlament podniknout, aby prosaz, prosadil lepší realizaci tohoto nařízení. Děkuji. A nyní eh, má slovo paní Buton Steps, je to zpravodajka výboru ekonomicko-sociálního. Prosím ji o stručné vystoupení. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě dnes pozval. Stanovisko je k dispozici u vstupu do vstupu do sálu. Bylo to přijato téměř jednomyslně 26. Eh, května a eh, my tady velmi pozitivně spolupracujeme v rámci sociálního výboru. Eh, je to velmi komplexní otázka, jak bylo uvedeno, a náš přístup se zaměřoval na to, abychom vycházeli z faktu, abychom se snažili popsat fungování eh, specifických eh, řetězců eh, hodnotového tedy řetězce a zaměřili jsme se na dva dodavatelské řetězce a fungování subdodavatelů se liší a jsou odlišné i sociální výzvy. Pokud jde o oděvní oblast, tak tam není eh, dostatečně eh, vysoké odměňování, nucená práce, dětská práce, ale pokud jde o elektronický eh, dodavatelský, řetězec, tak tam hovoříme o částečnou o práci na částečný úvazek a další, ehm, o dalších věcech. Popsali jsme celou řadu iniciativ, které v tuto chvíli již běží. Je jich mnoho na národní, evropské úrovni, mezinárodní úrovni, na úrovni mezinárodních organizací. Je tady velmi eh, dobrá eh, dynamika v rámci veřejného a soukromého partnerství a je důležité podporovat pozitivní praxe. Máme tam ve stanovisku pouze 8 stran a e, jsou zajímavá některá z našich doporučení, například velmi pozitivně a užitečně vyjasnit roli každého ze zúčastněných stran protože nemůžete požadovat po eh, nadnárodních firmách, aby eh, dělali úkoly, které má plnit vláda vlády, eh, třeba i lokální, nemají dostatek Eh, zdrojů, aby byly tak mocné jako nadnárodní společnosti. Takže tady je potřeba vyjasnit roli eh, každé ze zúčastněných stran. Druhá věc je prohloubit naše znalosti toho, jak současně fungují eh, globální hodnotové řetězce. Musíme schromáždit statistické údaje, musíme více využívat statistiky VTO v této oblasti. Třetím doporučením je usilovat o ambiciózní a integrovaný evropský přístup, eh, jsem Ragalino to zmínil, je nesmírně důležité mít integrovanou politiku eh, externě i interně. Pokud jde o interní trh, tak tady eh, toho může dělat mnoho, pokud jde o zadávání veřejných zakázek a označování. Tady je potřeba, aby to bylo transparentní pro, de, pro finálního zákazníka. Musíme pod, a spotřebitele musíme podporovat eh, dobrou praxi. Myslíme si, eh, že eh, multi straní aktéři nám mohou pomoci k tomu, abychom dosáhli konkrétních výsledků. Můžeme tady podporovat nejrůznější iniciativy, které poskytují uh, v praxi nástroje pro firmy, aby vylepšily situace, aby se zlepšilo chápání těch velkých výzev, například nástroje sebehodnocení podporujeme, a to je také v prohlášení MOP, podporujeme jakoukoliv formu mezinárodního přeshraničního sociálního dialogu, který může vést k lepšímu chápání situace mezi odbory a, a zaměstnavateli. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji za vaši přítomnost a také děkuji i za vaše stanovisko Evropského hospodářského sociálního výboru. Teď za chvíli dám slovo dalším odborníkům, aby na to mohli zareagovat. Každý bude mít asi dvě minuty. Já bych ještě chtěla říct, co řekl, že nejsem příliš spokojený s tou iniciativou ohledně textilního oděvního průmyslu, který chystá komise. Myslím, že už čekáme dost dlouho. Před pár týdny jsme slyšeli, že tedy tam už proběhla snad nějaká prezentace, ale že tedy zatím s tím ještě nikdo není spokojený. Takže i když zatím ještě nejsou Vánoce, tak kdybyste si mohla něco přát, tak jak, jak by měl Evropský parlament teď postupovat? Takže začnu v opačném pořadí a nejprve zástupce odborů. Prosím. Takže pouze dvě minuty mi dáváte? Dobře, já bych to tady mohl své přání prezentovat dvě hodiny. Jedna z nejlepších iniciativ je ta iniciativa, která se týká mest. My jsme zatím nestanovili nějaké pořadí, které iniciativy jsou nejlepší, ale myslím si, že každá iniciativa má v sobě mnoho dobrých eh, prvků. My bychom eh, upozornili na dva prvky, které by měly být ve všem obsažené. Za prvé obchodní smlouvy mezi tou ústřední firmou a mezi těmi dalšími prvky celého toho řetězce. Měly by tam být, ty smlouvy by měly být co nejpřímější. A také ty smlouvy by neměly být krátkodobé, ale spíše dlouhodobé. Takže pokud nějaká firma, která je až někde daleko v tom eh, řetězci, eh, tak pokud tam bude dlouhodobá smlouva, třeba na pět let, tak eh, i ta firma potom má takové lepší možnosti třeba nabízet pak důstojnější mzdy a stanovit lepší podmínky. No a ten druhý hlavní prvek je aktivní prosazování tohoto mezinárodního rámce. Máme zde mezinárodní firmy a nadnárodní firmy. Čtvrtý prvek nebo další prvek by bylo také aktivní prosazování fungování odborů, protože není žádný lepší inspektor práce než odbory. A odbory mohou být i v zemích, kde třeba, země, kde třeba nejsou zdroje na inspektoráty práce. Také bychom chtěli, aby Evropská unie používala více eh, všeobecný systém preferencí GSP+. Smok PEM jsme také hovořili o tom, že ne všechny aktivity, ne všechny iniciativy vedly k dobrým výsledkům. Někdy mají firmy dobré um, jakési dobré úmysly, ale a je nutné to podporovat. Pak je zde ještě otázka a téma korupce. To je opravdu velké téma. Na konferenci jsme hovořili o nutnosti ochrany tzv. whistleblowerů, Také třeba zástupci Evropské unie v některých zemích nás mohou informovat eh, o míře korupce v těch zemích, pokud třeba eh, v té některé zemi je vysoká míra korupce, tak by tedy tam se více spíše měly tedy používat ty kontroly z toho, zda, jsou, zda je postupováno s náležitou péčí, to tam nedochází k různým zneužíváním. Pak je tam také důležitý určitý systém nápravy. To je, i v těch, to je také v těch obecných eh, zásadách OSN. Pak třeba minulý rok eh, tam byla vynikající iniciativa zemí G7, eh, iniciativa Angely Merklové, která měla napomáhat pracovníkům v případě určitých úrazů a kde by se také mm, by v určitých případech měl být vyvinut tlak na ty hlavní firmy, které jsou v centru toho řetězce. Pak ještě by dovolte dva komentáře. První se týká vla- zadávání vládních zakázek. Máme tam speciální klauzule. Možná by se tedy mohla používat i ty podmínky due diligence. Proč ne? Ale bohužel tedy MOP eh, nakonec eh, to nepožaduje. A pak, když se ptáte, co očekáváme od Evropského parlamentu, bylo by skvělé, kdybyste na evropské úrovni vytvořili legislativu, která by procesy due diligence eh, stanovila jako povinné, závazné procesy. Mm, také bych chtěl podpořit i to, co, o čem hovořili tedy ta dánská kolegyně, o tom, že je tedy také nutné provádět různá školení a kurzy pro ty firmy. No a doufáme také, že nakonec se to všechno přetaví e, v úmluvu na úrovni Mezinárodní organizace práce. Dal bez mikrofonu, bohužel. Mikrofon, prosím. Takže, co se týče té první otázky. Hovořili jsme o něk- několika iniciativách ty iniciativy jsou komplexní a profesionální. Například bych chtěla říci Německo a Nizozemsko, to jsou takové příkladné země a spolupracujeme jak s Nizozemskem, tak s Německem a rádi budeme spolupracovat eh, s jakýmikoliv dalšími zeměmi. Zaznělo zde eh, jedna velice chytrá věc. Musíme si, ujist, musíme si ujasnit, o co nám vlastně jde, jak má vlastně ta práce vypadat ještě předtím, než navážeme spolupráci s některou další zemí. Musíme si ujasnit, jaké postupy fungují a jaké mohou fungovat i pro ty ostatní. Takže třeba najít ta nejlepší řešení. A pak eh, ten návrh toho, že by tedy diligence mělo být povinné. Dánské podnikatelské orgány provedly určité hodnocení a také tam hodnotili společenskou odpovědnost firem. Hovořilo se o tom, co přináší nejlepší výsledky. Je to povinný um, postup na základě legislativy nebo dobrovolný přístup. A z toho hodnocení naprosto jasně vyplynulo, že nejlepší výsledky má iniciativa, která je dobrovolná. Protože když je tam legislativa, tak si ty firmy zkrátka pouze splní ty povinnosti, které musí, aby si to mohly očkrtnout ve svých papírech. Ale e, nám jde o cíle rozvoje. Chceme, aby ty cíle udržitelného rozvoje byly integrované do myšlení firm. takže nechceme, aby oni si pouze očkrtli nějakou splněnou povinnost. Chceme, aby si zamýšleli e, nad tou širší perspektivou toho, co dělají. Pokud chceme opravdu to myšlení mm, udržitelného rozvoje integrovat do myšlení firm. Takže zde vidíme, že dobrovolné iniciativy přináší nejlepší výsledky, protože vy sami se rozhodnete, že chcete něco zlepšit, že chcete něco udělat. Pokud je to povinnost, tak si zkrátka odvedete to, co je tou povinností a očkrtnete si to a tím to pro vás končí. Proto bychom chtěli prosazovat dobrovolné přístupy a možná za pět deset let bychom to mohli potom všechno ohodnotit a podívat se, jak to funguje, co funguje a co nefunguje. My nechceme více legislativy. Domníváme se, že OSN odvedlo vynikající práci, protože definovali, co by měly dělat podniky a co by měly dělat vlády a navíc také definovali to, jak by podniky a vlády měly spolupracovat a jak ještě zapojit do toho další zúčastněné strany, aby bylo dosaženo všech cílů. Nakonec bych ještě chtěla reagovat na otázku, která zazněla při diskusi. Nejedná se pouze o výkazy, o zprávy. Je důležité opravdu zde mít ten udržitelný hodnotový řetězec. A pokud půjdete postupně, tam se nejedná pouze o monitorování a o vykazování. Musíte zkrátka plnit všechny kroky, ale musíte se do toho ponořit, musíte to podrobně proskoumat. A to je vše. Děkuji. Děkuji ještě. Čaj. Ještě. Um, ano, já jsem se zájmem pod, um, si vyslechla tu diskusi Mm, vy jste se téměř všichni soustředili na chování firem a na to, jak eh, vlády mají možnost ovlivnit to chování firem. Myslím si, že pokud já k tomu mám říct nějak něco závěrem a mám tak málo času, tak já bych to chtěla, aby se to trošku ještě pozvedlo o jednu nebo o dvě úroveně nahoru musí tam být také diskuse o mezinárodním obchodním systému a o multilaterálních systémech. V tomto kontextu bych vás ráda upozornila na e, závěry iniciativy E15. To bylo e, byla to tříletá iniciativa období 2012 až 2015. Byli tam odborníci na hodnotové řetězce, kteří přinášeli Mm, různá nařízení, pardon, různá doporučení, jak vlády mohou ovlivnit eh, hodnotový řetězec, když se, eh, když si podíváte na ty dokumenty, které jsem připravila do dnešní schůze, tak vzadu naleznete eh, odkaz na právě tuto zprávu. Je důležité kompilovat nástroje, které nám lépe pochopí fungování hodnotových řetězců v mezinárodním obchodu. E, je to vlastně v souladu s tím, co zde říkala zástupkyně Ekosoku. Potřebujeme také nezávislé platformy um, globálních hodnotových řetězců, musí to být také speciální i pro rozvojové země. Musíme se zamyslet nad tím, co přináší lepší výsledky, co z toho také mají ti um, účastníci, jaké jsou možnosti posouvat se výše v tom globálním hodnotovém řetězci a tak dále. Tyto všechny věci zatím ještě nebyly úplně proskoumány a mm, opět je to v souladu s doporučeními Evropského hospodářského a sociálního výboru. Také bychom se ještě měli zamyslet nad tím, jak využít ten nový mezinárodní rámec. Musí tam být plurilaterální iniciativy, které se týkají investic, politiky konkurenceschopnosti, energetické politiky a tak dále. To jsou všechno věci, které eh, jsou také základem pro globální hodnotové řetězce myslím si, že tyto věci by měla potom také prosazovat Evropská unie ve svých iniciativách. Jsme takřka u konce. Bylo by to mnoho dobrých návrhů, doporučení. Myslím si, že naše dnešní diskuze byla velmi podnětná, velmi plodná. A doufám, pane předsedo, že budeme i nadále spolupracovat, že tedy se budeme i nadále věnovat těmto věcem. Za výbor pro rozvoj bych chtěl poděkovat všem řečníkům, všem kolegům za dnešní živou diskuzi a nepochybně se k tomu vrátíme. Ano, já vám děkuji. Ano, máte pravdu, že se k tomu vrátíme a že budeme i nadále spolupracovat na eh, hodnotových řetězcích v textilním, v oděvním průmyslu, ale i jinde. To znamená, že si myslím, že ta spolupráce je dobrá. Děkuji za to, že jste předsedal prvnímu panelu a nyní se dostáváme k druhému panelu, který se zaměří na oblast zemědělství. Je to nepochybně také velmi zajímavý příklad. A prvním řečníkem je Koralí David z OECD, vedoucí projektu v oblasti investic v zemědělství. Děkuji, děkuji vám. Jsem ráda, že jsem tu mezi vámi a že mohu eh, představit to, co OECD dělá pro zodpovědné řízení zemědělství. Krátce představím nedávný legislativní vývoj a následně popíšu také eh, ty pokyny OECD a jak podporujeme jejich uplatňování v oblasti zemědělství. Tady vidíte hlavní závazky, ke, které, ke kterým nedávno došlo nebo které na sebe vzaly země OECD. Poslední ministerská rada v roce 2015 vyzvala OECD, aby i nadále pokračovala ve svých snahách e, o větší dodržování pokynu OECD v červnu roku 2015 představitelé G7 dali jasně najevo, že se jedná o prioritu pro rok 2015, že je potřeba tedy prosazovat mezinárodní standardy pro zodpovědné chování e, podniků. A také, že je potřeba provést e, due diligence v září roku 2015 pět zemí podepsalo amsterdamské prohlášení a konečně v dubnu roku 2015 ministři, nebo 16 ministři zemědělství G7 eh, přivítali pokyny OECD pro zodpovědné dodavatelské řetězce v zemědělství. Další folii, prosím. Pokud jde o vývoj legislativy, tak je to směrnice EU z roku 2014. V dubnu loňského roku Spojené království eh, přijalo zákon zaměřený proti moderním formám otrocké práce a proti obchodu eh, s lidmi ve Spojených státech eh, byla uzavřena mezera v legislativě, byl přijat příslušný zákon o prosazování obchodu. Tady se zakazují výrobky, které pochází z nucené práce. A kromě toho také probíhá legislativní vyjednávání ve Francii, podle něhož by velké společnosti musely eh, tedy informovat o svém dodavatelském řetězci. Nyní Krátce vysvětlím, čem spočívají ty pokyny OECD pro nadnárodní společnosti a následně se zaměřím konkrétně na oblast zemědělství. Ty pokyny jsou tedy nejúplnějším, nejkomplexnějším nástrojem pro zodpovědné chování podniků. Týkají se nadnárodních společností, které působí eh, ve 46 zemích. Jsou to země OECD, ale jsou to také země z Afriky nebo Latinské Ameriky. Eh, byly přijaty před 40 lety platí již 40 let, ale byly pravidelně aktualizovány. Jak poslední aktualizaci došlo před pěti lety, byla zavedena nová ustanovení týkající se due diligence. Jedinečná, jedinečný charakter těchto eh, pokynů Eh, vede k tomu, že každá národní vláda musí jmenovat takzvaný národní, takzvané národní kontaktní místo, které může být buď v jednom, eh, na jednom ministerstvu, nebo to může být nějak propojeno s dalšími organizacemi. V každém případě toto kontaktní místo zodpovídá za to, že tedy eh, zvyšuje povědomí o těchto pokynech a také řeší otázky, pokud tedy některé organizace občanské společnosti Eh, poukáží na to, že nejsou tyto pokyny dodržovány. Další folie od roku 2000 Eh, tyto národní, tato národní kontaktní místa zaznamenala již 360 žádostí, tady vidíte, nebo stížností, tady vidíte rozdělení těchto stížností podle eh, sektorů a podle kapitol a vidíte, že právě eh, oblast potravinářského průmyslu a zemědělství je v této oblasti velmi aktuální. Konkrétně palmový olej v Indonésii, to je stížnost, kterou vznesli děti země z Nizozemska a ta otázka se tedy týkala due diligence. Došlo k procesu vyjednávání a Rabobank, což je tedy dotyčný podnik, souhlasil s tím, že se bude jednat i nadále, že do těch diskuzí budou e, zapojeny všechny zúčastněné strany. Dospělo se k závěru, že jejich zemědělské praktiky nejsou e, v pořádku. To znamená, že se jednalo o poměrně úspěšný příklad toho, že národní kontaktní místo tady může sehrát roli v tom, eh, že je potřeba zajistit, aby eh, podniky prováděly due diligence oblasti potravinářského průmyslu a zemědělství jsme v nedávné době eh, finalizovali pokyny pro zodpovědné dodavatelské řetězce. Cílem je to, aby tady tedy Eh, během dvouletého procesu do toho byly zapojeny všechny zúčastněné strany. Hlavními eh, cíly eh, je tedy model podnikatelské politiky nebo politiky podnikání a potom rámec pro due diligence založený na rizicích tak nejprve se pojďme podívat na tu mm, politiku podnikání. Je potřeba zohlednit všechny oblasti, ať už, jsou to pracov, ať už je to pracovní práva, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, přírodní zdroje, způsob řízení a tak dále. My jsme se snažili vycházet z mezinárodních standardů a e, a schrnuli jsme je tak, aby je tedy podniky snáze mohly implementovat do svých vlastních eh, politik. Eh, druhá část těch pokynů se týká due diligence a eh, skládá se v podstatě z pěti kroků, v nichž by měly podniky due diligence provádět. Další krok by měl spočívat v tom, že tady proběhne pilotní projekt s podniky, které o to mají zájem, tak aby to bylo uvedeno do praxe, aby se to realizovalo a to jim samozřejmě pomůže v tom, aby eh, dodrželi stávající standardy a stávající legislativu. Ráda bych navázala na to, co tady říkali eh, řečníci v předchozím panelu, v předchozí diskuzi, a sice jaká je role Evropského parlamentu v tuto chvíli. My máme za to, že bez legislativy je obtížné se posunout směrem vpřed. Jsou tu tedy eh, přední společnosti, které eh, tedy jdou dál za požadavky legislativy, splňují více, než, představ, než předepisuje legislativa, ale nepochybně je potřeba, aby eh, bylo zavedeno nějaké povinné nařízení. A já bych k tomu ráda řekla, že byť to bude povinné, vždycky je tu určitá možnost vytvořit pružnost, nebo je možnost to koncipovat flexibilně, pružně. Eh, ten britský zákon o boji proti moderním formám otrocké práce je dobrým příkladem. Eh, podniky byly požádány, aby tedy provedly due diligence, aby ukázali, jak fungují, ale zároveň to bylo poměrně otevřené. To znamená, že šlo o to, aby tu byla zaručena větší transparentnost a aby zároveň byly uh, Eh, dobře informováni spotřebitelé. Nejde o zaškrtávání nějakých políček, ale o to, aby tedy podniky fungovaly více transparentně, aby spotřebitelé mohli vytvářet tlak mm, a měnit způsob jejich fungování. Děkuji. Děkuji. Děkuji, děkuji za perspektivu OECD, děkujeme za pokyny a podněty pro zákonodárce. A jaký je pohled průmyslu? Máme tady Valeriu Ikony, je operačním eh, koordinátorem eh, globální aliance eh, pro bambucké máslo. Děkuji, děkuji za to, že jste mě dnes pozvali mezi vás. Já jsem velmi ráda, že mám tuto možnost k vám promluvit. Mám tady prezentaci se stručným úvodem o bambuckém másle a naší alianci, jak naše aliance pracuje Naše aliance je nezisková průmyslová eh, nezisková asociace. Podporujeme udržitelnost, kvalitu, eh, normy a, a, a také v oblasti potravinového a kosmetického průmyslu. Eh, byli jsme založeni v roce 2011 a teď už máme 390 eh, eh, členů. Máme tady mezinárodní značky potravinového a kosmetického průmyslu, Nestlé, Body Shop. Máme také mezinárodní a lokální nevládní organizace, různé výzkumné organizace a také různá zemědělská družstva. Ehm, co je bambucké máslo. Já si myslím, že za tímto účelem bychom měli popsat hlavně dvě hlavní vlastnosti ehm, tohoto másla. Tato, tento strom ehm, roste pouze ve dvou regionech v západní Africe a to ve 22 zemích se ne, po, od Senegalu až po Jižní e, Súdán. Jak jsem již uvedla, e, tyto e, stromy rostou přirozeně mezi jinými rostlinami na farmách. Tyto stromy plodí plody, které vypadají jako drobné mango. A uvnitř těchto plodů jsou jádra. Jádra vypadají uh, asi jako kaštany. A pak tady máme druhý důležitý znak nebo vlastnost, Tady se musí eh, sbírat tedy ta jádra a tato jádra sbírají zejména ženy, takže ženy tady hrají velmi důležitou roli. Máme asi 16 milionů žen, které jsou zapojeny do zpracovávání a sbírání eh, těchto plodů a zajišťují tak příjem pro své rodiny. A to velmi často eh, ve velmi chudých oblastech Afriky. Tady vidíme zobrazení hodnotového řetězce zcela nahoře. Eh, máme ženy, prosím o další folii. Máme tady ještě několik statistických údajů. 1,2 eh, miliony jader je každý rok produkováno, 90 se používá v potravinářském průmyslu. Ehm, jakožto potravinářská složka a 10% se používá v kosmetickém průmyslu. Prosím o další slide. Naše aliance se zaměřuje na tři aktivity. Podporu bambuckého másla, propagaci, ehm, zvyšujeme povědomí a podporujeme kvalitu, vytváříme standardy kvality eh, pro jádra a, a produkty eh, z této rostliny. Máme multistranný eh, přístup a eh, Máme tady program udržitelnosti a pokyny, které vytváříme v rámci procesu, kterého se účastní mnoho zúčastněných stran. Tady máme takovou Eh, konzultaci mnoha stran. Schromáždíme se u stolu s těmito stranami. Tady například máme jednu skupinu, pracovní skupinu. Máme tady zástupce mezinárodní, eh, mezinárodní značky eh, bambuckého másla, pak tady máme zástupce body shopu, kosmetické značky a pak tady máme zástupkyni lokální nevládní organizace a pak v těch žlutých šatech, to je žena, eh, která je v čele eh, jedné eh, ženské skupiny. Takže takto jsme zorganizovali konzultaci a po určitém procesu jsme vypracovali naše pokyny pro udržitelnost. Tyto pokyny se zaměřují na čtyři priority na posílení pozice žen, eh, rozumné pracovní podmínky, vytváření eh, lokálních komunit a podporu ekosystému. Dále jsme také identifikovali některé aktivity a úkoly v hodnotovém řetězci, eh, které vytváří všechny strany na základě pokynů. Tady jsou například tedy ty podmínky rozumné nebo důstojné práce. Pro implementaci těchto pokynů potřebujeme spolupráci našich partnerů a s jejich eh, spoluprácí jsme identifikovali šest projektů, které by měly být zrealizovány s našimi partnery. Ehm, tady eh, to jsou eh, domy pro ženské skupiny a, a například věda a výzkum rostlinného materiálu, různé pilotní projekty konzervaci a školení managementu a tak dále. Já vám ráda poskytnu všechny informace o těchto projektech, až budeme mít kolo otázek a odpovědí, pokud si to budete přát. Pro řádnou implementaci těchto projektů potřebujeme pomoc z jak veřejného, tak soukromého sektoru. Jež jsme zahájili eh, spolupráci se soukromými společnostmi, které se zapojily do provádění těchto projektů. A každý rok naší alianci poskytují zprávy a my potom monitorujeme provádění projektů, ale zapojujeme také dárce a vlády a snažíme se vytvářet nová partnerství PPP, chceme je usnadňovat, má nám, má, nám to, má nám to pomoci dosáhnout našich cílů a vylepšit životní podmínky eh, žen, které žijí na venkově. Chceme také zajistit tímto způsobem vyšší standardy eh, pro produkty bambuckého másla pro všechny spotřebitele. Děkuji. Ano, tak to vypadá, že to byl takový opravdu pozitivní příklad. Asi ne vždy je to tak to všechno pozitivní. Ale teď si ještě dozvíme, určitě o dalších zajímavých příkladech, protože je zde mezi námi pan Mark Maes, který je e, úředníkem nebo pracovníkem e, belgické nevládní organizace 111111 a také sou, je také součástí belgické platformy Concord. Ano, dobrý den, já se zastupuji uh, federaci nevládních organizací Concord. V roce 2006 jsme byli zřízeni, uh, různé členské státy. Já tedy zastupuji belgickou platformu, ale byl jsem požádán, abych jmenoval za celý, abych vystoupil za celý Concord a tak jsem také um, to konzultoval ještě i s různými kolegy. Máme tři hlavní cíle. Za prvé, víte, že Concord a celá řada dalších nevlastní, nevládních organizací se zaměřuje na malé um, zemědělské podniky a chceme odstranit ty mezery. Chceme zdůrazňovat, že 70 až 80 potravin produkují malé zemědělské podniky a většina z toho se vůbec nedostává do těch globálních hodnotových řetězců, dostává se to pouze do těch místních řetězců úloha malých, drobných zemědělců je velice důležitá i pro udržování, i pro mm, dosažení cílů udržitelného rozvoje. Je tam důležité, aby se zlepšila jejich produktivita, aby mohli produkovat potraviny, které svět potřebuje, ale zároveň tyto drobní zemědělci mají také svůj podíl na tom, jak se přesunout k ekologičtější produkci potravin. Mm, Tito drobní zemědělci Mm, mají podporu vlády, ale i také od eh, donátorské komunity. A my chceme, aby už od začátku měli také větší slovo v celém obchodním řetězci i v těch přípravách. Také chceme, aby obchodní politika zaručila, že mají být drobní zemědělci chráněni a podporováni, že mají mít také přístup k půdě i k semenům. To je, to je takový první úkol. E, pouze 10 až 12 e, jejich produkce se dostává do globální hodnotové řetězce. E, musíme začít od našich potřeb potraviny, kakao, káva, biopaliva a tak dále. A když chceme usilovat o to, aby globální hodnotové řetězce byly udržitelnější, musíme se zamýšlet nad tím, jak snížit svou potravinovou stopu. Nizozemsko třeba mm, spotřebovává třikrát více, než kolik eh, samo vyrábí, takže všechno ten, ten zbytek musí dovážet a tím vlastně eh, dochází k záborům půdy, k tomu, že vlastně ty potraviny se berou z těch zemí, kde chybí. Měli bychom se tedy nejprve zamyslet sami nad svou vlastní spotřebou a nad tím naším, nad tou naší potravinovou stopou. No a pak tedy otázka, jak eh, zlepšit udržitelnost globálních hodnotových řetězců. Dochází třeba k ekologickým eh, poškozením přírody, kvůli plantážím, mm, také dochází k vykořišťování pracovníků. To jsou všechno věci, které musí být vyřešeny. Máme různé nástroje, jak usilovat o udržitelnější globální hodnotové řetězce. Za prvé mnoho dobrovolné práce, e, v tom je zapojeno například hnutí pro spravedlivý obchod, to prosazovalo celou tu myšlenku, aby producenti měli zaručené určité spravedlivé ceny, pak je zde tedy to hnutí um, pro spravedlivý obchod, který se snaží, aby také e, vlastně se v obchodech prodávaly ty produkty fair trade, aby se dostaly na mm, světové trhy. No a hnutí fair trade také přináší různá kritéria. Také zástupce hovoří s zástupcem průmyslu, snaží se s nimi hovořit o takových věcech, jako je dětská práce. Pak jste například naše belgická platforma spolupracuje s belgickými supermarkety, snaží se je propojit přímo s producenty, protože supermarkety také mají svůj podíl na tom, jak zlepšit eh, udržitelnost činnosti malých eh, zemědělců. A je, také, je to také zajímavé, protože třeba eh, i samé supermarkety nebo samé odvětví mají speciální značky, třeba mm, producenti banánů mají speciální značky Fairtrade, takže dochází k, mno, k velkému objemu dobré práce. Také OECD vydává pokyny, čili pokyny a mm, pravidla jsou k dispozici a podniky je mohou využívat ale ty, ta dobrovolná eh, část ta nestačí, takže my také stále mm, apelujeme na to, aby eh, více podniky tedy brali za své tyto, tato pravidla. Musíme být, vynaložit více tlaku na vlády. Ve všech obchodních dohodách musí být speciální doložky o udržitelnosti, které pak také budou nebo by měly být vymáhány. Měli bychom řešit nejhorší jevy, jako je třeba práce dětí, vykořisťování pracovníků nebo mm, odbory, ne, narušování práv odborů. Pak e, z minulosti známe určité problémy. Evropská unie uzavírala dohody s některými zeměmi, které pošlapávaly lidská práva, ale i tak Evropská unie stále ty smlouvy s nimi uzavírala bylo už mnoho příležitostí, jak zatlačit na ty vlády právě při příležitosti podpisu těch smluv. Například Peru, když se připravovala dohoda s Peru, tak tam e, jsme také usilovali o to, aby e, to bylo všechno závaznější, aby to bylo podrobnější. Mm, a budou ještě následovat dohody s dalšími zeměmi a tam by se to nějak mělo upravit. Pak jsme také připravili speciální příručku, kde se vysvětluje, že i z pravidly VTO je možné mm, připravit určitá unilaterální opatření, tak aby zde byla udržitelná produkce, můžeme vycházet z mezinárodních standardů, pokud je tam určité, určitý, určité přechodné období, pokud je tam dostatečný dialog s místními vládami, tak by to mohlo fungovat. Myslím si, že Evropská unie by se nad tím měla zamyslet. Prosazují se tam i sociální i ekologické standardy, takže opět máme zde určité náměty. Měli bychom se nad tím zamyslet. Také vidíme, že mnoho kroků musí učinit vláda, ale mnohem více ještě musíme zatlačit na podniky. To znamená, podniky musí postupovat s náležitou péčí, pokud je tam třeba problém s nelegální těžbou třeba, jsou tam naprosto jasně nelegální věci, jako je práce dětí nebo třeba problémy na plantážích. Děkuji. Analýc má stručný dotaz. Hmm. Ano, tak já se pokusím hovořit, eh, pokusit, já se pokusím položit tu otázku během jedné minuty. Eh, komise se snaží podpořit zejména africké země, aby byly investice. To je to taková iniciativa, která se objevila minulý týden. Oni chtějí, aby tam bylo více soukromých investicí, aby tam bylo více soukromých investic. Znáte tento projekt Evropské komise, který se objevil minulý týden? Co se třeba o tom myslí iniciativa Concord? Domníváte se také, že i to přání komise, aby členské státy k tomu mm, mm darovaly peníze, že se to nakonec vyplní? Helmut, děkuji. Já se pokusím být co možná nejstručnější, protože musíme odejít na trojstraná jednání o konfliktních minerálech. Nicméně jsme na Prahu nového eh, summitu, kde právě globální hodnotové řetězce budou jedním z hlavních témat. Proto se ptám, jak by podle vás G20 mohla řešit tyto problémy, o kterých jsme dnes, dnes diskutovali. Očekáváte, že G20 by mohlo přispět eh, k k řešení, které eh, jsou potřeba, to znamená, že bychom eh, překonali problémy v různých oblastech těch globálních hodnotových řetězců. I já bych rád položil otázku. Samozřejmě, že je to tak, že mnoho, dovozu, mnoho z dovozů eh, zemědělských výrobků, eh, které se dováží do Evropské unie, pochází z těch nejméně rozvinutých eh, zemí. Týká se to západní Afriky, Mnoho zemí západní Afriky z 80% vytváří svoje HDP právě díky dovozu do Evropské unie. A má to dvě strany. Na jedné straně to je tedy z ekonomického hlediska pro tyto země důležité, na druhé straně chceme eh, zajistit udržitelnost. Nevím, jak můžeme, nebo jak by bylo možné uh, tady změnit ty globální hodnotové řetězce a zároveň zaručit stejné výhody pro rozvoj těchto zemí. Dobře. Nyní tedy budeme pokračovat v opačném pořadí a nejprve obdrží slovo Mark. Prosím, máte slovo. Ano, omlouvám se. Neznám tu iniciativu Evropské komise, kterou jste zmínil, která pochází z minulého týdne. Nepochybně se na to podíváme a budeme se tím zabývat. Pokud jde o nejméně rozvinuté země a problémy s tím světé, to znamená, jak to sladit s tou potřebou učinit něco s udržitelným rozvojem, zlepšit udržitelný rozvoj, to je samozřejmě velmi obtížná otázka. Když se zabýváme eh, takovými produkty, jako je kokos nebo káva, tak jsou to typické produkty, které pochází od malých zemědělců, od malých farmářů. A jak jsme řekli, malí farmáři potřebují velkou podporu pro to, aby mohli obchodovat. V západní Africe byla doba, kdy veškerý řetězec kolem kokosu byl eh, organizován vládou. Ona poskytovala veškeré, veškerý materiál, sbírala ten materiál, eh, postarala se o dodávky a to všechno zmizelo kvůli strukturální politice nebo kvůli eh, politice strukturálních změn. Náklady se zvýšily a Myslím si, že tady musí dojít k nějaké změně. Musíme něco udělat eh, s těmi za, s eh, minimálními cenami. Často tam jsou, eh, jsou indikativní a měli bychom se postarat o to, aby ty zemědělci, kteří produkují kokos, za to dostali dobrou cenu. Pokud dostanou dobrou cenu, tak budou více investovat a nebudou se uchylovat k dětské práci nebo k dalšímu zneužívání pracovní síly. Eh, dobře, to znamená, že i v případě kaká potřebujeme takovýto přístup pokud jde o plantáže, tak to je jiná záležitost. Odbory napětě čekají, co se tam stane. Je potřeba pomáhat odborům v tom, aby eh, byl, měli silnější pozici, aby mohli eh, plnit svoje úkoly, odvádět svoji práci a vytvářet tlak na vlády. Děkuji. Eh, děkuji, Valérie. Ano, my víme o této iniciativě Evropské komise, která tedy volá po větším zapojení soukromého sektoru a my s tím souhlasíme, protože my se o to snažíme již od roku 2011. Pro nás, pro řetězec kolem bambuckého másla, je to velmi důležité. Pokud uvedu jeden příklad. Bambucké máslo a jeho prodej je velmi důležitý, protože 12 příjmu malých eh, domácností pochází právě z bambuckého másla, ale to nestačí. Chceme tuto situaci zlepšit. Chceme zvýšit tento podíl, eh, chceme zlepšit životní podmínky žen, ale také chceme chránit průmysl, chceme chránit toto odvětví, protože pokud se ženy budou domnívat, že bambucké máslo není eh, ziskové, tak eh, se tomu nebudou věnovat a pokácí ty stromy, protože to pro ně bude výhodnější, když je použijí jako palivo, místo toho, aby z toho vyráběli bambucké máslo. A to je právě e, význam příspěvku soukromého sektoru. Nejde pouze o udržitelnost, o to, abychom zajistili udržitelný rozvoj, ale jde také o to, abychom zajistili, že to odvětví e, se zlepší a že tedy bude zaručena jeho další existence. My jsme zažili to, že díky soukromému sektoru se nám podařilo zlepšit eh, zisk žen o 51 U každého balíku těch jader eh, slovníku afrického. To znamená, že to je poměrně velké zlepšení. Ženy mohou tyto peníze využít k tomu, aby si koupili jídlo, aby, koupili popla- aby zaplatili poplatky za své děti a tak dále. To znamená, že příspěvek nebo význam soukromého sektoru je skutečně velký. A to má dopad i na udržitelnost toho hodnotového řetězce. Eh, Karolí David, prosím. Já se vyjádřím ke dvěma otázkám. První se týká G20 a druhá eh, eh, té, toho vztahu mezi růstem a globálními hodnotovými řetězci. G20 je tedy zapojena do těch vyjednávání. Eh, ne, nemyslíme si, že by zodpovědné chování podniků bylo eh, jedním z hlavních bodů, ale příští rok bude G20 předsedat Německo. To znamená, že je eh, možné, vysoce pravděpodobné, že se to objeví na pořadu. Alespoň tak doufáme. Pokud jde o růst HDP a zodpovědné chování podniků, tak si myslím, že je tady stále více studií, které dokazují, že na úrovni firm hospodářský výkon může profitovat z podniků, z toho zodpovědného chování podniků. Uvedu jeden příklad. U jedné francouzské společnosti to představovalo 13% rozdíl. Je to rozdíl mezi společnostmi, které tedy zavedly e, postupy zodpovědného chování a e, těmi společnostmi, které takovéto postupy nezavedly. To znamená, že jsou to věci, které se vzájemně nevylučují a je tu stále více studií, které to dokazují. Ano, děkuji. Sandro, vy jste eh, naslouchala všem a proto se ptám, jestli vás to přivedlo na nějaké nové myšlenky. Ano, přivedlo mě to na nové myšlenky, děkuji všem. Nicméně bych eh, vás ráda vrátila zpět k jednomu prvku, a sice eh, k tomu, co tedy může tady, o co se může postarat Evropský parlament. Ano, můžeme tedy hovořit o těchto iniciativách a snažit se vytvářet tlak na vlády. A pokud jde o politickou vůli, tak rozvojové země mohou mít politickou vůli. Někdy um, naráží na hranice svých možností, ale zároveň si musíme uvědomit, že určité pracovně právní otázky se týkají i Evropy. Uh, Eh, pojďme se podívat na to, jaký druh obchodování s lidmi, k jakému eh, typu obchodování s lidmi někdy dochází eh, tady v Evropě. To souvisí tedy s tím, že my jezdíme po světě a vykládáme ostatním, ostatním co mají dělat. Pokud jde o G20, tak je to samozřejmě důležité. EU sama tu otázku nezvládne, protože je velmi komplexní. Já jsem se eh, poučila především eh, v jedné věci. Někdy je to tak, že eh, tady máme koncepty, které jsou trochu odlišné. Eh, možná, že toto, co řeknu, je spíše osobní názor než politické prohlášení komise, ale pokud hovoříme o pracovních standardech, tak se na to můžeme dívat jako na, musíme, eh, můžeme se na to dívat jako na úmluvy MOP, které jsou závazné. Tady nejde o společenskou zodpovědnost podniků. Samozřejmě, že můžeme hovořit o tom, co znamená CSR, společenská zodpovědnost podniku, například to, že podnik bude používat recyklovaný papír. To je e, dobrovolné, ale není to nutně nástroj pro to, čeho chceme dosáhnout, to znamená nástroj k vytvoření udržitelných hodnotových řetězců. E, nebo audit. Kdo kontroluje dodržování standardů? Kdo kontroluje to, že ty věci se skutečně dodržují? Omlouvám se, vím, že je to osobní poznámka, ale já si myslím, že eh, dneska odpoledne mm, se jasně ukázal rozdíl mezi oděvním průmyslem a zemědělským sektorem. Jsou tu úplně odlišné struktury. Tady hovoříme o e, rodinách. Samozřejmě, že mi můžete říci, že i ženy, které pracovaly v Rana Placa, také měly rodiny, ale myslím si, že tam se to týká spíše odborů, e, pokud jde o e, Rana place. Já vím, že se to týká bezpečnosti, práv obč- eh, pracovníků a tak dále. Já si tedy myslím, že dneska odpoledne jsme úspěšně zahájili dlouhou diskuzi a ráda bych z celého srdce poděkovala nizozemskému předsednictví. Eh, Trade for All a eh, tato inovace obchodní politiky byla velmi důležité. Je skvělé, že v rámci jednoho ministra ministra, eh, v osobě jednoho ministra jsme měli obchod i rozvoj. O tom bychom měli dále přemýšlet, protože pokud eh, spojíme tu rozvojovou spolupráci, tak eh, to přinese velké úspěchy, velké výsledky. Pro mě osobně je nejdůležitější to, že se musíme zamyslet nad tím, jestli také nejde o to zkontrolovat, co děláme my a co dělají ostatní. Pokud to mám říct úplně jednoduše, jde o audit. Děkuji, Sandro. Ano, skutečně otázka eh, koherentnosti je velice eh, důležitá taky samozřejmě otázka monitorování. Já jsem v zásadě přesvědčen se zaměřit se na globální hodnotový řetězec. To je otázka obchodní politiky v budoucnosti. Eh, na to bych se měla zaměřit, tak to bude a já doufám, že se nám podaří nalézt kompromis k eh, konfliktním eh, nerostům a s generálním ředitelstvím pro životní prostředí. E, tady budeme hledat cestu udržitelného e, řízení e, lesnictví a obchodování s dřevem a samozřejmě také budeme se držet té oblasti oděvního průmyslu. Budeme se snažit i v této oblasti podněcovat různé iniciativy. To znamená, budeme po vašem boku, abychom řádně nakládali s hodnotovým globálním řetězcem ve prospěch eh, lidí v praxi, v terénu. To je eh, základ pro naši obchodní politiku. Děkuji, děkuji všem odborníkům, bylo to velmi přínosné pro naši diskuzi. Zatleskáme vám. Prezentace a projevy eh, rozešleme zaměst- eh, našim poslancům. A ještě se k tomu vrátíme. Členové našeho výboru se setkají zítra v 9 hodin.